stavu Unie. Já jsem velice eh, rád, eh, pane eh, předsedo Juncker, že vás zde mohou přivítat na plenárním zasedání k přednesení každoroční zprávy o stavu Unie. To je moment, který se stal referenčním bodem v politice Evropské unie. Je to moment usebrání, po přemýšlení o stavu Evropské unie a také o možnost společně definovat eh, hlavní linie pro eh, Evropskou unii pro nadcházející rok. Stalo se to, eh, tento projev, tento projev zásadním tedy bodem v dění Evropské unie. Letos ji přednášíte po druhé. A vy jste sám řekl, že to je proces uznávání Evropské unie. I když vy Společně s Evropským parlamentem se v roce 2014 eh, jste přispěl k eh, trochu větší parlamentní demokracii eh, s volbou. A já si myslím, že se ukazuje, že obě dvě instituce musí nadále jít společně vpřed Díky eh, obrovské mediální pozornosti, eh, které eh, se nám zde dnes dostává, musíme konstatovat, že projev o stavu Unie předsedy komise se stal mimořádnou událostí v každoročním, každoročním chodu Evropské unie. A jedná se tedy o určitou inventarizaci stavu dění ohledně Evropské unie. Dva dny eh, před eh, summitem eh, šéfů států a vlád v Bratislavě máme dnes v Evropském parlamentu spolu s Evropskou komisí příležitost zde zasednout a zinventarizovat stav Unie. Víme, že vaše kolegium pracovalo na tomto proslovu v posledních týdnech velmi intenzivně a my se na ně velmi těšíme. Nyní dávám slovo tedy panu předsedovi komise k přednesení zprávy o stavu Unie. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, pane předsedo rady, vážení kolegové. Před rokem září 2015 jsem ve zprávě o stavu Unie skonstatoval, že stav Unie eh, není ideální. Tehdy jsem říkal, eh, že ani Evropa, že není dost Evropy, není dost Unie. A o rok později eh, platí eh, toto eh, hodnocení navzdory eh, dosíleným pokrokům stále. Unie není v této chvíli v špičkové formě. Něco, z něčeho bychom mohli odvodit, že částečně se nacházíme v, Evrop- v existenciální krizi Evropské unie. Počet oblastí, ve kterých spontánně nebo ne spontánně eh, eh, spolupracujeme, je eh, velký, ale tam, kde spolupracujeme solidárně, těch je málo. Příliš často se dává přednost nacionálním národním zájmům. Ale abychom to nepochopili špatně, evropská integrace nemůže být prosazována mm, proti zájmu národů. Evropa nesmí se stát tavicím tyglíkem k bezbarvému integračnímu nástroji. Evropa žije svou rozmanitostí. Evropa neplánuje nebo komise neplánuje, i když se to často říká, rozvalcovat národní státy. My nejsme nihilisté, ani nejsme antikristi. A nejsme ničitelé. Jsme stavitelé, kteří nechtějí eh, více Evropy, ale lepší Evropu. Evropa se nenachází eh, na cestě ke zestátnění. Evropa není a nikdy nesmí se stát jednotným státem. Ale eh, příliš často vznikají eh, praskliny a eh, mm, vzniká fragmentarizace tam, kde by bylo vhodné usilovat o Unii. To otevírá prostor k bujícímu populismu. Ale populismus neřeší problémy, naopak populismus problémy vytváří. Proti tomu se musíme bránit. Eh, nyní je více než kdy eh, jindy na čase eh, si upřímně říci, jak jsme na tom. Nezaměstnanost v Evropě je jako dříve vysoká, i když v letech 2013 až 2015 bylo vytvořeno 8 milionů nových pracovních míst a zaměstnanost se stále pohybuje směrem nahoru. Ale sociální nerovnost přetrvává. Proto musíme průběžně pracovat na evropském základním pilíři sociálních pilířů, eh, sociálních práv a budeme to dělat energeticky a nadšeně. Evropa není dostatečně sociální, to musíme změnit. Eh, situace v Evropské unii eh, zůstává závažná. Deficitní, eh, eh, tedy eh, hladina deficitu poklesla z 6,3% z před dvěma lety na 1,9% a teď. Pak stability ukazuje, že působí, ale nesmí se z něj stát pakt flexibility ale musí být používán s inteligentní flexibilitou tak, aby eh, ani eh, růstu nebránil, ani jej nepřibržďoval. K takové inventarizaci situace eh, patří i pohled těch, kteří nás pozorují z dálky. Naši partneři z dálky vlastně říkají, že je obtížné, tedy se ptají, jestli eh, Brexit, kterého litují, je začátkem eh, rozpadu Evropské unie. A já zde dnes eh, říkám, že respektujeme britské rozhodnutí, ale Evropská unie ve své podstatě ohrožená není. Byli bychom rádi, kdyby bychom dostali co nejdříve britskou žádost o vystoupení, tak abychom mohli eh, zastavit eh, de- eh, každým dnem narůstající nejistotu. A také proto, abychom náš vztah s Británií, který musí zůstat přátelský, mohli nově uspořádat. K tomu novému uspořádání patří, že jenom ti dostanou k eh, vnitřnímu trhu neomezený přístup ti, eh, kteří eh, se cítí zavázáni našimi základními povinnostmi, pokud jde o volný pohyb osob. Nemůže být zde Evropa a la carte. Naši partneři se nás neustále ptají, zda Evropská unie je eh, stále ještě eh, schopná uzavírat obchodní dohody se zbytkem světa. My jsme největší obchodní prostor ve světě. Se 140 státy po celém eh, světě jsme uzavřeli obchodní dohody. Nejsem slepý zastánce volného trhu, ale jsem eh, proto, abychom eh, rozhodně nepomíjeli obchodní dohody. Obchod znamená více práce. Obchod znamená více pracovních míst. 30 milionů pracovních míst eh, v Evropě závisí na exportu. Jeden, jedno ze sedmi pracovních míst závisí na našem vývozu do jiných částí světa o jednu miliardu více eh, větší eh, vývozní eh, objem vytváří 60 tisíc pracovních míst. A proto jsem důrazně pro schválení obchodní dohody s Kanadou. Je to ta nejlepší a nejpokrokovější dohoda, kterou jsme zde uzavřeli. Záruky, které potřebujeme, v těch eh, různých eh, ratifikačních postupech v parlamentech eh, mohou být ještě dojednány, ale dodatečná vyjednávání s Kanadou již nemohou být. Naši partneři ve světě, zejména v současné době v USA a v Číně, ale také potom v Indii a v Japonsku, nám eh, neustále ehm, přednáší závazky z eh, Paříže. Ehm, závazky z Paříže jsou ehm, bez Evropské unie by bývaly, eh, nebyly přijaty. Byli jsme zde tím, kdo vedl k jejich přijetí. Byli jsme průkopníkem. Někdy jsme velice otevřeně vyzývali k jednání. A teď američané a číňané ratifikují. A kde jsme my? my eh, eh, se zdráháme. Zatím to udělalo jenom eh, několik evropských zemí a my bychom měli se jednoznačně a naléhavě vyzvat k jeho přijetí. I každé spoždění nebo průtahy ratifikace nám eh, propůjčuje cenu směšnosti a eh, ztrácíme díky tomu mezinárodní důvěryhodnost. Miliony Evropanů na vlastním eh, kontinentu vlastně nechápají naše rozhodovací procedury a naše vzájemné poměry. My nejsme Spojené státy evropské. Projev, který zde přednáším, není vůbec srovnatelný s americkým projevem amerického prezidenta o stavu v Unii. Evropa je sestavená ze stejně velkých států, ale proto zvenku není úplně pochopitelná, ale obtížné dějiny Evropy eh, tomu tak eh, chtěli, abychom se stali tím, čím jsme se stali. Ale to není žádný důvod pro to, abychom ty věci ještě dále více komplikovali a snižovali jejich srozumitelnost. Angažovaný eh, proponent, tedy předložit zde angažovaný projev ve prospěch Evropy nevyžaduje zase takovou odvahu. Ale takové projevy je třeba také přednášet v národních parlamentech. Eh, v Bruselu, eh, v Bruselu říkat eh, ano a dělat, jako bychom při společném rozhodování potom mm, vůbec nebyli přítomné, není koherentní, není to konsekventní. Evropští občané už nesmí být dále vodění za nos. Je třeba jim pohlednout do očí. A už jsou unaveni eh, v institucionálními eh, šarvátkami. Nevidí eh, ty příčinu pro boj národními státy a institucemi a jsou znaveni polopravdami a lží lidé potřebují od Evropy jasné lhuty a jejich prosazování. Já, pane předsedo, proto navrhuji pozitivní program konkrétních evropských kroků na příštích 12 měsíců. Domnívám se totiž, že nadcházejících 12 měsíců bude rozhodujících, pokud chceme eh, znovu sjednotit Unii, pokud chceme překonat rozpory mezi Východem a Západem, které se v posledních měsících objevily pokud chceme ukázat, že jsme schopni být rychlí a rozhodní ve věcech, které jsou skutečně důležité, pokud chceme ukázat světu, že Evropa je stále schopná společných kroků. Musíme se pustit do práce. Zaslal jsem dopis v tomto duchu předsedovi Šulcovi a premiérovi Ficovi dnes dopoledne, protože nadcházejících 12 měsíců jsou klíčovým časem, kdybychom měli dospět k lepší Evropě. K Evropě, která chrání, která ochraňuje evropský způsob života, která dává pravomoci našim občanům, která brání doma i v zahraničí a Evropa, která na sebe bere odpovědnost. Jsem přesvědčen, že evropský způsob života je něco, co bychom měli chránit. Mám pocit, že mnozí zapomněli, co to znamená být Evropanem, co znamená být součástí této Evropské unie, která znamená Unii Evropanů. Je třeba si připomenout, proč se evropské národy rozhodly spolupracovat. Je třeba si připomenout, proč Davy eh, slavili solidaritu na varšavských ulicích 1. května 2004, což je den, kdy tento eh, velký polský národ přistoupil k EU, protože Polsko je velkým národem. Je třeba připomenout si, proč evropská vlajka hrdě eh, vlála v Lisabonu, Portu, Madridu, Seville, kdy vítala Španělsko a Portugalhu solidarity a svobody. Je třeba si připomenout, že Evropa je hnací silou, která může eh, přispět ke sjednocení Kypru. A já to podporuji, ehm, je třeba to udělat a musí to být uděláno nyní. Above all, Europe means... Evropa především znamená mír. Není náhodou, že nejdelší období míru v psané historii Evropy začalo vytvořením evropských společenství. Je to 70 let trvalého míru v Evropě ve světě, kde přitom panuje 40 aktivních ozbrojených konfliktů, které e, stojí každým rokem život 200 tisíc lidí. Samozřejmě máme mezi sebou rozdíly. Někdy e, se hádáme, ale hádáme se pomocí slov, bojujeme pomocí slov a své konflikty řešíme kolem stolu, nikoli v zákopech. Nedělnou součástí e, evropského způsobu života jsou také naše hodnoty hodnoty svobody, demokracie, právního státu. My, Evropané, nemůžeme nikdy souhlasit s tím, nikdy, že polští dělníci jsou pro nás sledováni, byti nebo dokonce vražděni na ulicích Essexu. Uh, My Evropané jsme rozhodně proti trestu smrti a my, Evropané, také věříme v nezávislé a účinné systémy soudnictví. Účinné systémy soudnictví totiž podporují hospodářský růst a hájí základní práva. A proto Evropa podporuje a hájí právní stát všude v Evropě. Being European být Evropanem to znamená, že máte právo na ochranu svých osobních údajů silnými evropskými předpisy. Evropané eh, nechtějí, aby jim nad hlavou létaly drony, které budou zaznamenávat každý jejich eh, pohyb, nebo eh, aby firmy schromažďovaly všechno, na co kliknou myší. A proto parlament, rada a komise se v květnu dohodly na společné ochraně údajů, protože ochrana soukromí je v Evropě důležitá. Být Evropanem to také znamená hrát eh, spravedlivě podle pravidel. To znamená, že pracovníci by měli dostávat stejný plat za stejnou práci na stejném místě. A proto komise si stojí za svým návrhem směrnice o vysílání pracovníků. Vnitřní trh není místem, kde mohou být pracovníci vykořišťováni nebo kde by se na ně vztahovaly horší eh, sociální normy než na jiné. Evropa není divoký západ, je to sociální tržní ekonomika bez sociálního dumpingu. Spravedlivé podmínky také znamenají, že v Evropě spotřebitelé jsou chráněni před kartely, a e, zneužíváními situace ze strany silných firm. Každá firma, bez ohledu na to, jestli je velká nebo malá, musí platit své daně tam, kde dosahuje zisku. Was... Sliboval jsem vám, že moje komise bude bojovat proti daňovým únikům a mnozí mi nevěřili, ale to děláme, to děláme dosahujeme výsledků. Komise se snaží bojovat proti daňovým únikům. Být Evropanem to také znamená, že se postavíme za náš ocelářský průmysl. Už máme 37 antidumpingových a protidotačních opatření, která mají chránit náš ocelářský průmysl před nekalou hospodářskou soutěží. Ale musíme dělat ještě více, protože nadměrná výroba v některých částech světa vlastně vytlačuje evropské výrobce a evropské oceláře, zbavuje práce. Proto jsem byl letos už dvakrát v Číně, kde jsem řešil otázku nadměrné výroby nadměrné kapacity. To je také důvod, proč eh, komise navrhla změnit pravidlo nižších cel. Vyzýváme všechny členské státy a tento parlament, aby podpořili komisi ve snaze posílit naše eh, nástroje na ochranu obchodu. Neměli bychom být naivní ve volném obchodu, ale musíme reagovat na dumping stejně silně jako třeba eh, Spojené státy americké. Další důležitou částí evropského životního stylu, kterou chci chránit, je zemědělství. Komise bude vždycky podporovat naše zemědělce, zejména když zažívají složité období jako právě dnes. V loňském roce bylo mlékárenství postiženo zákazem ze strany Ruska a proto komise vyčlenila 1 mil, eh, miliardu eur na podporu mlékařů, aby jim pomohla postavit se znovu na nohy. Já totiž nesouhlasím s tím, že by mléko mělo stát méně než voda. Být Evropanem to pro většinu z nás také znamená euro. Během světové finanční krize zůstalo euro silné a chránilo nás před ještě horší nestabilitou. Euro je hlavní světovou měnou a přináší eh, rozsáhlé, i když často neviditelné, ekonomické přínosy. Země eurozóny letos ušetřily 50 miliard eur na uh, úrocích díky měnové politice Evropské centrální banky. 50 miliard navíc Některé vlády mohou a měly by investovat do hospodářství 50 miliard, které lze použít k snižování zadluženosti. Mimochodem, zpráva pěti předsedů o e, prohloubení eurozóny popisuje e, i takovouto ambici, e, které se komise stále drží. Byl bych rád, kdyby se tohle všechno připomínalo častěji všude v Evropě, kde si volení politici berou slovo. Evropská unie by neměla chránit jen náš evropský životní styl, ale také dát sílu těm, kteří v Evropě žijí. Musíme bojovat za Evropu, kde naši občané a také naše hospodářství budou silní. A dnes eh, vlastně obě tyto skupiny se eh, digitalizují. Digitální technologie a digitální komunikace eh, zasahují eh, veškeré aspekty našeho života. Vyžadují přístup k vysokorychlostnímu internetu. Musíme být připojeni, potřebuje to naše hospodářství, potřebují to lidé. A do tohoto propojení musíme investovat nyní. A to je důvod, proč komise navrhuje reformu evropských telekomunikačních trhů. Chceme vytvořit nový právní rámec, který bude přitahovat eh, investice do propojení a bude je umožňovat. Firmy by měly být schopny plánovat své investice v Evropě pro příštích 20 let. Protože jestliže Evropané investují do nových sítí a služeb, znamená to nejméně 1,3 milionu nových pracovních míst v nejbližších deseti letech. Toto propojení by mělo být ve prospěch všech. Proto komise navrhuje eh, plně rozšířit síť 5G po celé Evropské unii do roku 2025, protože takto by mohlo vzniknout dalších 2 eh, miliony pracovních míst v Evropské unii. Všichni budou těžit z tohoto připojení a to znamená, že by nemělo být důležité, kde bydlíte a kolik vyděláváte. Navrhujeme tedy, aby každá evropská vesnice a každé město měli bezplatný Wi-Fi přístup na internet okolo hlavních center veřejného života a to do roku 2020. Tím, jak se svět digitalizuje, musíme také dát eh, více možností našim umělcům, tvůrcům a chránit jejich díla. Umělci a tvůrci jsou našimi korunními klenoty. Tvorba obsahu není koničkem, je to skutečná profese. Já chci, aby novináři, vydavatelé, autoři byli spravedlivě odměňováni za svou práci, ať už ta práce probíhá ve studiu, v obýváku, ať se šíří offline či online, ať se zveřejňuje pomocí kopírky nebo pomocí odkazu na webu. A my se snažíme toto udělat právě změnou pravidel autorství. Posílení našeho hospodářství znamená investici nejen do propojení, ale také do tvorby pracovních míst. 300 315 miliard, tolik eh, je obsaženo v investičním plánu pro Evropu. Eh, dohodli jsme se na tom před rokem a už eh, za první rok fungování vlastně se získalo dalších 116 miliard na investicích. 200 tisíc malých firm a startupů v Evropě získalo díky tomuto novému fondu půjčku. A teď chceme zajít ještě dál. Dnes chceme eh, navrhnout prodloužení fondu na dvojnásobek a také zdvojnásobení jeho finančního eh, obsahu. S, vaším, s vaší podporou zajistíme, že Evropský investiční fond poskytne alespoň 500 miliard v investicích do roku 2020 a chceme dosáhnout částky 630 miliard do roku 2022. Samozřejmě s příspěvkem členských států bychom těchto cílů mohli dosáhnout ještě rychleji. Kromě toho, že se snažíme takto přitáhnout soukromé investice, musíme také vytvořit vhodné prostředí na investice. Evropské banky jsou v mnohem lepší formě než před dvěma lety díky společnému evropskému úsilí. Evropa potřebuje své banky. Nicméně hospodářství, které bude téměř úplně záviset na bankovních úvěrech, je špatné pro finanční stabilitu. Je to špatné také pro podniky, jak jsme zaznamenali za finanční krize. A to je důvod, proč teď eh, chceme urychlit naši práci na eh, unii, eh, kapitálové unii. Komise proto připravuje eh, konkrétní eh, program. Takováto unie umožní větší odolnost našich finančních systémů a díky tomu podniky budou mít snažší a různorodější přístup k financování. Představme si, že bychom že by banka eh, využívala vaše prostředky. A tak to je ta situace, kdy podniky ehm, a eh, rizikový kapitál financují trh. Uvedeme jeden příklad. Ehm, máme na stole jak spolu eh, legislativci eh, už rok a půl návrh, eh, kdy se jedná o více než 100 miliard eur pro, jako dodatečné financování pro evropské podniky, tak pojďme si pospíšit s přijetím tohoto návrhu. Náš investiční plán je lepší, než jsme očekávali v rámci Evropy. A nyní Eh, chceme se dostat na globální úroveň. My eh, dnes připravujeme ambiciozní investiční plán pro Afriku a sousedství, což eh, má potenciál 44 miliard investic a může tedy narůst až na 88 miliard. To je jaksi doplně, doplňuje eh, náš rozvojový program a mělo by to přispět k omezení migrace. <clears throat> Nový plán umožní životní perspektivy eh, pro ty, kteří se jinak snaží být tlačeni k tomu, aby se vydali na nebezpečnou cestu za lepším životem. A proto je potřeba, abychom eh, v tomto programu pokročili. A jak investujeme do zlepšování podmínek v zahraničí, musíme také e, investovat e, a reagovat e, na humanitární krize. A musíme hlavně investovat do našich mladých lidí. Já nemohu a nebudu akceptovat, aby Evropa byla kontinentem nezaměstnané mládeže. Já nemohu a nebudu akceptovat, aby takzvaná generace Y byla první generací za 70 let, která bude chudší než její rodiče. A samozřejmě především úkol národních vlád ale Evropská unie může podpořit eh, jejich úsilí. My tak činíme prostřednictvím Evropského eh, garančního fondu pro mládež, který byl přijatý před třema lety kdy eh, zlepšujeme možnosti eh, pro mladé lidi. Více než 9 milionů mladých lidí eh, získalo práci nebo stáž nebo vyučení díky těmto prostředkům a my budeme dál pokračovat s tímto fondem pro mládež, abychom zlepšili dovednosti mladých lidí v Evropě, kteří to nejvíce potřebují. Evropská unie může také pomoci vytvářet příležitosti pro mladé lidi pro eh, mnohé mladé lidi sociálně uvědomělé, kteří mají zájem nějakým eh, zodpovědným způsobem přispět eh, k společnosti a projevit solidaritu. Slovo solidarita se ve smlouvách vyskytuje 16krát Náš evropský eh, rozpočet je důkazem finanční solidarity. Euro je vyjádřením solidarity. I naše rozvojová politika je silným projevem solidarity. A co se týče zvládání eh, uprchlické krize začínáme spatřovat solidaritu. A já jsem přesvědčený, že je potřeba ještě mnohem více solidarity. Ovšem také vím, že tato solidarita musí být dobrovolná a musí jít od srdce. Nemůže být vynucená, nemůže být nikomu nařízená. E, naléhám na slovenské předsednictví, e, aby eh, rozdíly a, a, a rozepře mezi těmi, kteří se zdráhají přijímat eh, uprchlíky do své společnosti a těmi, kteří eh, jsou přesvědčeni jako já, že spravedlivá dělba a relokace uprchlíků je řešením, aby mezi nimi tedy našli nějakou společnou řeč. Volám po silné a okamžité akci jak ze strany Řecka, tak ze strany Evropské unie na ochranu eh, takzvaně eh, dětí bez doprovodu. My eh, bez ochrany těchto dětí Evropská unie zrazuje své historické hodnoty. Ve stejném duchu komise dnes navrhuje, aby vzniklo těleso evropské solidarity. Mladí lidé napříč Evropskou unii budou moci e, nabídnout svou dobrovolnickou práci tam, kde je nejvíce potřeba v rámci různých krizí, ať už se jedná o e, uprchlickou krizi nebo nedávné zemětřesení v Itálii. A e, byl bych rád, kdyby e, ten, e, to, to těleso solidarity bylo vytvořeno co nejdříve a v roce 2020, aby se do něj zapojilo již 100 tisíc mladých lidí, kteří takto budou rozvíjet své dovednosti a nejenom, že vlastně získají práci, ale také výborné lidské zkušenosti. Pane předsedo, dámy a pánové, pane předsedo hrady, Evropa, která chrání, je Evropa, která se brání, a to jak uvnitř, tak vně svého území. Musíme se napřed bránit, a to je absolutní priorita eh, proti, bránit se proti terorismu. Od roku 2004 zažila Evropa více než 30 teroristických útoků, z nich 14 proběhlo v loňském roce. Tak jak jsme solidární ve smutku, musíme být jednotní v naší kolektivní reakci. E, tváří v tvář tomu, co člověk dokáže nejhoršího, musíme zůstat věrní našim hodnotám, e, demokratické, pluralitní, otevřené a tolerantní společnosti. Musíme teroristům ukázat, že jsou bez šance, když se snaží napadat tyto hodnoty. Ale tato naše tolerance nesmí e, být na úkor naší bezpečnosti. Proto od prvního dne komise dala prioritu bezpečnosti. My e, jsme Eh, jak si eh, stanovili eh, jako trestní čin nejenom terorismus, ale také návrat cizích bojovníků. Také jsme přijali opatření ohledně střelných zbraní a spolupracujeme s internetovými firmami v rámci boje proti šíření propagandy teroristů a bojujeme proti radikalizaci ve školách a věznicích v Evropě, ale ještě nás čeká mnoho práce musíme vědět, kteří lidé překračují naše hranice. A proto bráníme naše hranice s pomocí nové eh, Evropské agentury strahy hranic a pobřeží. Frontex eh, už má 600 eh, pracovníků v Řecku, na hranicích s Tureckem a 100 osob na hranicích Bulharska. Eh, všechny eh, členské státy a instituce EU by měly spolupracovat na co nejrychlejším ustavení nové agentury. Přál bych si, aby již v říjnu bylo 200 eh, pohraničníků a 50 dalších vozidel rozmístěno na vnější hranici Bulharska. Budeme také bránit naše hranice striktní kontrolou těch, kteří ji překročí Eh, formou eh, ustanovených postupů do konce roku. Pokaždé, když člověk vstoupí na území Evropské unie nebo toto území opustí, bude zaznamenáno datum, místo a důvod tohoto překročení. Do listopadu navrhneme evropský systém cestovních informací, to znamená automatický systém, který bude určovat, kdo bude oprávněn cestovat do Evropy. Tímto způsobem budeme vědět, kdo do Evropy cestuje ještě dříve, než dorazí. Bezpečnost hranic vyžaduje eh, prioritu eh, výměně informací a proto posilujeme Europol, naší agenturu, eh, která pomáhá orgánům činným v trestních řízeních eh, v členských zemích s tím, že dostane lepší přístup k databázím a lepší zdroje. I tady musíme jí prostě dát prostředky, které potřebuje. Evropa, která chrání, musí také bránit své zájmy mimo hranice. Situace je jasná. Svět je čím dál větší a Evropa čím dál menší. Každým dnem demograficky i ekonomicky. Jestliže eh, chceme si ponechat vliv ve světě, je jasné, že jedině společně eh, to dokážeme. A i když je Evropa eh, hrdá na svoji roli mocnosti, tak to nestačí v našem složitém a čím dál nebezpečnějším sousedství. Podívejme se na e, válku v Sýrii. Její důsledky pro Evropu jsou bezprostřední ale kde je Unie? Kde jsou členské státy v jednání eh, o eh, vyřešení tohoto konfliktu? Federica Mogherini, naše vysoká představitelka, místo předsedkyně komise, odvádí, a to není jen můj osobní názor, odvádí skvělou práci ale ona se musí stát skutečnou evropskou ministrní zahraničí. Tou, tou, která združí, stále hovořím o federice, jak si združí síly našich národních diplomacií, abychom více zavážili v mezinárodních jednáních. Proto dnes apeluji na eh, rozvinutí evropské strategie pro Sýrii. Federika by měla mít k dispozici křeslo u jednacích stolů eh, při jednáních o budoucnosti Sýrie. Dámy a pánové, Evropa se musí více prosadit. A to zvlášť platí pro naši obranou politiku. Evropa si nemůže dovolit eh, být závislá na jediné vojen mocnosti a jednotlivých států závislá na kapacitách jednotlivých států. Musíme e, se toho chopit. V posledních deseti letech jsme se účastnili více než 30 vojenských a civilních misí, ale bez trvalé struktury nemůžeme efektivně konat. Budeme muset vytvořit eh, jednotný generální štáb v rámci Evropské unie. Musíme se také zaměřit na společné vojenské zdroje, které v některých případech budou spadat do eh, Unie v, eh, a doplňovat NATO. Více evropské obrany neznamená méně solidarity a, a spolupráce transatlantické. Z čistě ekonomického hlediska, jestliže naše vojenské zdroje dáme dohromady, pak je to zcela jasně výhodné podle typu spolupráce. Nedostatek naší spolupráce nás stojí 25 až 100 miliard euro ročně. Tak nemáme s tím něco udělat, je to nutné. Abychom zajistili pevnost evropské obrany, evropský obranný průmysl eh, musí být inovativní. Proto navrhneme do konce roku vytvoření Evropského fondu obrany, který bude stimulovat, aktivně stimulovat výzkum a inovace. Lisabonská smlouva umožňuje členským státům, které si to budou přát, združovat svoje obrané kapacity formou e, stále strukturované spolupráce. Domnívám se, že je na čase tuto možnost využít. Pane předsedo, poslední bod, ke kterému přistoupím, se týká naší kolektivní odpovědnosti. Apeluji na všechny instituce Evropské unie a každý členský stát, aby e, se více hlásili ke své odpovědnosti. Už musíme skoncovat s tou adrhovačkou, podle které je úspěch národní a neúspěch evropský protože jinak náš společný projekt nepřežije. Evropa eh, Evropu je potřeba lépe vysvětlovat. Já jsem požádal každého komisaře, aby eh, v nadcházejících týdnech navštívili národní parlamenty a diskutovali tam o stavu naší unie. Od začátku mého mandátu komisaři navštívili více než 350krát národní parlamenty. A já chci, aby v tom pokračovali ještě více neboť Evropu nepostavíme eh, jinak, eh, když nebude dobře pochopená. To znamená, musí být lépe vysvětlovaná a musí se budovat spolu s členskými státy a ne proti nim. Komise, které předsídá, předsedám, eh, chce být policí, komisí politickou. To ale především znamená, že naslouchá. Naslouchá občanům, naslouchá Evropskému parlamentu i členským státům. A my nasloucháme našim občanům a, a chceme eh, jim naslouchat ještě více. Někdy čtu, že v paláci Berlemontu uh, už ne, neposloucháme, ne, ne, nemluvíme s těmi, kteří Eh, nás, eh, k, k, které řídí, ale já vás mohu ujistit, že to je velký omyl. Já během svého dlouhého politického života každý den mluvím s občany, to je naše povinnost, každého z nás. Komise stáhla, jak jsem to ohlásil, 100 návrhů v průběhu prvních dvou let svého mandátu a o 80 snížila počet iniciativ v porovnání s předchozími pěti lety a učinila důkladný přeskum veškeré platné legislativy protože jedině tehdy, když se soustředíme na ty oblasti, ve kterých Evropa může přinést skutečnou přidanou hodnotu, tak jedině tehdy budeme schopni z Evropy udělat prostor, kde subsidiarita a solidarita e, jsou konstruktivní a přínosné. Být politikem pro komisi taky znamená napravovat chyby, řekněme technokratické chyby, ke kterým dochází hned, jak k ním dojde. Komise, parlament a rada se společně rozhodly zrušit náklady na roaming eh, mobilních telefonů. To jsme se zavázali a eh, tak to splníme. Proto také jsem stáhnul návrh eh, na Eh, návrh, který naše eh, komise vypracovala v souvislosti s roamingem. Ten návrh eh, samozřejmě byl dobře myšlený, technicky byl správný, ale neodpovídal slibům, které jsme učinili. A hned od příštího týdne uvidíte nový, daleko lepší návrh když cestujete po Evropě se svým mobilním telefonem, tak se musíte všude cítit jako doma. nést svou odpovědnost znamená také povinnost spovídat eh, se před voliči. Takže proto chci navrhnout změnu pravidla, které považuji za absurdní podle něhož komisaři, kteří eh, se hlásí do eh, evropských voleb, se musí vzdát funkcí. Premiéři a ministři v členských zemí také neopouštějí své funkce, když kandidují do voleb. Komisaři by k tomu také neměli být nuceni. Jestliže chceme zodpovědnou komisi, která bude mít blízko k občanům, musíme naopak podporovat komisaře k tomu, aby eh, jaksi v rámci, aby, aby se chovali demokraticky a aby šli vstříc volbám pane předsedo. Jsem stejně mladý jako evropský projekt, který příští rok oslaví 60 let v březnu 2017. Ve skutečnosti jsem nepatrně starší. Já to zažil, tento projekt. Já jsem se mu věnoval celý život. S přesvědčením a bez váhání. Můj otec věřil v Evropu, protože věřil v stabilitu kontinentu, v práva pracujících a sociální pokrok. On pochopil, do jaké míry je mír v Evropě cení vzácný křehký. On, který musel do války proti své vůli a proti vůli své země. Myslím, věřím v Evropu, protože otec mi vnuknul tyto hodnoty. Ale co předáme našim dětem? Co jim předáváme teď? Co jim necháme? Unii, která se třepí v nejednotnosti, Unii, která zapomněla svou minulost a nemá vizi do budoucna. Naše děti si zaslouží, dámy a pánové, něco lepšího. Děti si zaslouží Evropu, která uchrání jejich způsob života, která je chrání a brání. A je na čase, abychom my, občané, instituce, vlády, všichni eh, jak si eh, se zasadili o budování Evropy a její budování společně. Ano, já vím, mm, že eh, optimisté Eh, kteří jsou ze všeho nadšení a pesimisté, kteří zase ovšem pochybují, jak si budou stále probíhat eh, diskuse. Ale Evropa má určité poslání doma i ve světě, ale mezi pesimisty, kteří vidí jen samé chyby a optimisty, kteří vidí všechno růžově, mezi nimi je vůle. Vůle těch, kteří neskládají zbraně, kteří nebrečí nad svým osudem a e, kteří myslí na osudy těch, kteří přijdou po nás. A já apeluji na tuto vůli, na vůli e, těch, kteří nás předcházeli, apeluji na naší vůli překročit rozdíly a rozepře mezi námi. Dějiny nezachovají naše jména, ale budeme souzeni e, za sílu naší vůle a za sílu našeho přesvědčení. A oboje musí být opravdové. Dějiny si na nás nevzpomenou, ale budou vzpomínat na naše chyby. Nedopouštějme se chyb, které by ukončily evropský sen. Děkuji. Sehr Mnohokrát děkuji, pane předsedo komise. Eh, slovo nyní dostává za eh, frakci Evropské strany Lidové pan předseda Weber. Během eh, debaty o Brexitu jsem hovořil o mladé generaci v Velké Británii, která chce náležet k Evropě. Dnes zde znovu chci hovořit o mladé generaci má za sebou eh, skvělé léto. Přes čtvrt milionu eh, mladých lidí eh, ukázalo svůj náklonost k Evropě. Jezdilo interrailem. Nepodnicovali nedůvěru. Naopak se seznamovalo s dalšími evropskými mladými lidmi Německý Spiegel eh, dělal rozhovor s některými těhle mladými lidmi a jedním eh, z nich byl mladý Brit Jen a řekl, eh, ten řekl, ano, my jsme chtěli zůstat a je hrozné být mimo. Pro evropskou mládež Evropa naději na lepší budoucnost. Mladý Ital jménem Mateo dostal otázku, jaký eh, evropský národ není schopen vystát, eh, která země by neměla být eh, součástí Evropské unie a hm, jeho odpověď byla samozřejmě žádný, to je úplně hloupá otázka. Vážení přátelé, takováhle je atmosféra mezi mladými lidmi v Evropské unii. Tak, takhle chtějí utvářet společnou budoucnost. A přesně tohle je poselství Žána Klauda Junckera v jeho dnešním projevu a poselství pro nás, pro všechny. Děkuji Žánu Klodu Junkerovi za jeho dnešní projev a děkuji celé komisi za jejich skvělou práci pro Evropu. Co tedy nadcházejících 12 měsících nás čeká? Lidé chtějí, abychom se starali o jejich starosti a přicházeli s řešeními, abychom se zaměřili na to, co umí Evropa lépe a abychom se nevněšovali všude. Evropský eh, způsob života, jak eh, říkal Jean-Claude Juncker, není Eh, předmětem debaty. Souvisí s tím eh, bezpečnost, ano, eh, tedy pro účinný společný systém výměny dat, evropský systém vycestování a také zabezpečení hranic. Evropský způsob hranic pro EPP znamená hodnoty. My chceme evropskou identitu koření, kořeny v křesťanství a v židovství zachovat. Zachovat Evropu taková, jaká je. Evropský způsob života znamená solidaritu, že bohatí pomáhají chudým a že v eh, uprchlické krizi nenecháme eh, Řecko a Itálii na holičkách. Evropský způsob života znamená hospodářskou sílu, ano, Junkerovou plánu, investičním pobítkám a eh, mnoha dalším investicím do výzkumu a vývoje. Evropský způsob života znamená sociálně tržní hospodářství, konečné spravedlivé daně pro všechny firmy a proto i naše frakce výslovně děkuje Žánu Klodu Junkerovi a příslušné komisařce eh, za to, že teď internetové koncerny eh, eh, tak bohaté povoláváme k pracení spravedlivých daní. Evropský způsob života znamená růst. Jenom když budeme mít dobré vývozní šance, když budeme vyvážet, tak můžeme mladým generacím na jihu kontinentu poskytnout práci a proto naše frakce z plného přesvědčení říká ano CETě a dá to také najevo. Evropský způsob života znamená trvalou udržitelnost druhy a úroky budou muset spásat naše děti. To není spravedlivé. Musíme proto přestat dělat nové dluhy stále. Evropský způsob života znamená upřímnost. Turecko je důležitý partner, chceme s ním přátelské poměry, ale z našeho pohledu plné členství Turecka nemůže fungovat Evropský způsob znamená také kreativitu a proto děkuji za ty nové návrhy. Všichni, kdo jsou kreativní, jsou základem blahobytu v této unii a proto musíme chránit tvořivost právě také v digitálním věku. A závěrem, když už jsem hovořil o, o, o konkrétním způsobu, evropském způsobu života, dám konkrétní návrh nebo příklad. Evropan, eh, kterému je 18 let, eh, tomu bych eh, rád daroval konkrétní interrail, jízdenku na interrail, tak aby si mohl užít Evropu. Dámy a pánové, to máme v plánu v, pro nadcházejících 12 měsíců. A teď před, nás, před námi je druhá velká debata, debata na Evropské radě v Bratislavě. I tady bych rád znesl apel. sice prosím přestaňte se hádat. Konec s laciným populismem. Eh, konečně převezměte odpovědnost eh, za to, co máte eh, v Evropě poskytnout. Kolegyně a kolegové, dám konkrétní příklad. V tomto legislativním období ministerská rada hlasovala legislativně, o legislativních návrzích 148krát. Francie se eh, jednou zdržela a jinak byla vždycky pro. Česká republika a Polsko. No, Polsko. Eh, eh, vláda Pravá a spravedlnosti se byly, byla jenom jednou proti a Itálie byla vždycky pro. A proto bych ještě jednou poprosil Evropskou radu, mějte odpovědnost, vysvětlujte eh, občanům, co eh, v Evropě eh, rozhodujete a skončete s tímto lacným populismem. Politik si musí žhnout, musí vysvětlovat občanům i navzdory odporu, co hájí a pokud budeme hořet nadšením, tak se můžeme eh, něco eh, naučit od malých Evropanů. Eh, ta mladá generace Interrail znají, zná evropské hodnoty, společné Evropy a říká, bojujte za tu Evropu každý den a to, milé kolegyně a kolegové, budeme společně činit. Děkuji. Děkuji za sociálně demokratickou frakci. Dostává slovo pan Pitela. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo Junckere, přednesl jste projev na vysoké úrovni, projev seriózní, odpovědný, uvědomělý. Eh, vy jste se lehce zmínil o Brexitu, soustředil jste se na investiční plán, na otevřenost, flexibilitu, Nezmínil jste ani jednou slovo úspory a já jsem vám za to vděčný. A e, zmínil jste se o boji s daňovými úniky, předložil jste důvěryhodný program pro nadcházejících 12 měsíců, které budou zásadní pro naše občany. My vás podpoříme lojálně, ale s výhradou toho, že tyto závazky nabídou konkrétní podoby musíme být skutečnými staviteli, abych eh, převzal ten eh, váš výraz. Po Brexitu jsme slyšeli mnoha prohlášení z nejrůznějších stran, všech, kteří říkali, že jsme na okraji propasti, že Evropa se přiblížila ke svému konci a to bylo celé ti eh, vůdčí eh, představitelé vlastně pak se ukázali být takovými náměsíčníky uprostřed noci. Eh, pak Teresa May eh, tedy se eh, ujala premiérské funkci a bohužel po třech měsících od referenda stále se vlastně neudělalo nic konkrétního. Evropská unie stále čeká. Bylo by to až směšné, kdyby to nebylo tragické. Eh, také jste hovořil o ekonomických záležitostech, které jsou pro nás důležité a myslím, že je pravda, že Někteří jsou již alergičtí na takováto slova, e, prostě těch velký, ti velcí zastánci úspory Schäuble a jeho přátelé. Chci tady zopakovat, že zaslepené úspory nevedou k ničemu. My jsme progresivními silami a chceme sehrát svou úlohu. Chceme spolupracovat s se eh, všemi evropskými silami v tomto parlamentu. Chceme pracovat na politice hodné toho jména, abychom tak společně bojovali proti nacionalismu, který je přeživován eh, touto zdánlivě vlasteneckou demokracií eh, Juncker tady přednesl konstruktivní odpovědi, které bych chtěl připomenout. Roz, trvalý růst, zaměstnanost, moralizace, evropské demokracie a solidarita. To jsou takové čtyři klíčové hodnoty, které eh, jsou pro nás zásadní, konzistentní, jsou v souladu s našimi socialistickými zásadami. Investiční program musí umožnit eh, trvalé investice je třeba brát, se soustředit na tu trvalost. Hovořil jste o bankovní unii, o rozpočtové kapacitě, o investičním fondu, flexibilizaci. Také jste se zmínil o paktu stability, který by měl být bezvýhradně dodržován, i pokud jde o fiscal compact. Politika soudržnosti je v samém středu evropských politik a nemůžeme ji nechat rozpadnout. Také jste hovořil o víceletém finančním rámci, který by měl odpovídat výši úkolů, které před námi stojí. Nesmíme omezovat strukturální fondy pro Španělsko a Portugalsko. Evropa by neměla být soudcem, kteří prostě tady bude někoho trestat. Evropa by měla být chápavá a podporovat. Evropa musí být blízká svým občanům. Evropa musí zdůrazňovat blahobyt na světě Jacques Delors to připomněl. Musíme moralizovat ekonomický život, musíme bojovat eh, proti daňovým únikům. Daně, jak jste říkal, musí být placeny tam, kde se vytvářejí zisky. Je třeba zabránit tomu, aby prostě nějaký eh, obchudek ve Štrasburku platil větší daně než nadnárodní firmy je třeba, aby vznikl nějaký etický kodex, který bude přísnější pro eh, komisaře i pro předsedu Evropské komise. Vy jste, pane předsedo, hovořil o sociální agendě, o vysílání pracovníků, o záruce pro mladé. My chceme bojovat proti sociálnímu dumpingu. A tady se obracím na kolegy z EPP. Poslechněte se vystoupení Junckera eh, týkající se sociálního dumpingu. Vždyť v EU máme sociální dumping a musíme proti němu bojovat. Musíme bojovat proti těmto sociálním nerovnostem povinnostem. Potom tedy směrnice týkající se nejisté práce, evropské pojištění pro případ nezaměstnanosti a na závěr imigrace a zahraniční politika. Federica Mogherini si skutečně zaslouží být opravdovou ministriní zahraničních věcí Evropské unie. Plně souhlasím se společnou obranou politikou, Eh, dohoda s Afrikou, ano, to jsou, to je skvělé věci, je to revoluční cesta, pane Junkere, také jste hovořil o eh, nezletilých bez doprovodu, o humanitárních koridorech, o eh, spolupráci v Schengenu, o začlenění Bulharska a Rumunska. Zkrátka, pane předsedo, tato komise má prestiž, má inteligenci, má schopnosti, aby nás vedla. Stojíme před nebezpečím a to nezbytně nebezpečí je nehmatné, je to strach. A svět, který spočívá na strachu, je svět ještě nebezpečnější. A to je velice eh, nedobré pro naše děti a pro budoucí generace. Snažme se tedy zvítězit nad strachem a to lze díky rozhodnosti a evropským hodnotám. E eh, za frakci EKR má nyní slovo pan předseda Kamal. Děkuji, Žany. V červnu letošního roku britský lid eh, se vyslovil pro odchod z Evropské unie. Nicméně eh, nespokojené hlasy eh, dolehly daleko za lamaňský průliv. V eh, dalších evropských zemích jsou také varovné signály a pokud budou i nadále přehlíželi, nebuďte překvapeni, že ostatní budou chtít také pryč. Frakce EKR, kterou vedu, má poslance z 18 členských států, který chtě, kteří chtějí Evropskou unii, která bude lépe fungovat pro jejich zemi. My se obáváme, že tento evropský projekt jede na v autopilota a jeho řidiči ignorují varovné signály. Dnes jsme zde slyšeli bohužel stejné mantry. Větší vojenskou integraci, větší žádost o více peněz od členských států, a více dárků pro dnešní děti, aby socialisté měli radost. Víc, víc, víc. Ale čím větší Evropu budete budovat, tím více budou se občané cítit odděl, odloučeni. Tím více budete tlačit proti nacionalismu, tím více nacionalismus pokvete. Tím více budete odsuzovat euroskepticismus, tím větší je tady vyhlídka na prezidentku Lepenovou nebo premiéra Wilderse. A já vím, že něco takového prostě jim nažene voliče do eh, eh, eh, jim nažene voliče do náručí. Eh, tahle debata by neměla být o, esk- eh, o euroskepticismu, ale o zajištění pracovních míst, bezpečnosti a příležitostí pro naše eh, voliče. EKR se domnívá, že můžeme mít větší spolupráci bez větší centralizace. Věříme, že Evropská unie je schopná toho udělat méně, ale lépe. Příští smlouva o EU musí zjednodušit činnost Evropské unie. Evropská unie, která bude flexib- přinášet flexibilitu sítě, a ne rigiditu bloku, protože diverzita je jednou ze silných stránek Evropské unie. Nicméně diverzita a vzájemné uznání jsou eh, vyzývány eh, eh, jsou ohrožovány mantrou v harmonizace celoevropské pojištění proti nezaměstnanosti, daňová harmonizace rozmanitost, to musí znamenat rovné zacházení se všemi zeměmi, ale dnes některé země jsou považovány za rovnější než jiné. Vidíme, jak Francii prochází eh, porušování evropských rozpočtových pravidel údajně, protože to je Francie. Vidíme, jak Německo paní Merklové porušuje každé imigrační pravidlo, eh, které existuje. V staré Evropě to prochází, zatímco eh, země v střední a východní Evropě jsou cílem útoku komise. Takže místo více porušování pravidel, co třeba méně pravidel, které, pro která budou všichni v dobré vůli, v dobré víře. Potřebujeme otevřít, eh, oživit demokracii a otevřenost. I v této eh, sněmovně musíme eh, zaznamenat konec takzvané velké koalice, kde rozhodnutí přijímají jenom, přijímají jenom pět mužů ze čtyř zemí. Eh, ze dvou politických frakcí. Rád bych těmto pánům připomněl, že, tato eh, frakce, že tento parlament má 750 poslanců z osmi politických frakcí a je třeba, abyste respektovali všechny z nich. Naše frakce a eh, její voliči z 18 zemí chce, abychom reagovali na ty varovné signály a vydali se novým směrem, abychom přinesli smysluplné reformy. Reformy, které nebudou znamenat, že Evropa má všechny odpovědi. Reformy, které rozpoutají ducha podnikavosti, díky kterému jednou jednou Evropa byla skvělá. Evropa, která nám umožní eh, konkurovat a přinášet příležitosti občanům v globalizovaném světě. Za frakci liberálů do ní dostává slovo pan předseda Frojovstad. Děkuji, pane předsedo. Jestli tomu rozumím, co říkal předřečník, tak zdroj nacionalismu a populismu je tady. My jsme zdrojem nacionalismu a populismu. Když bráníte Evropu, když bráníte Evropu, evropské vize, když vrátíte evropskou civilizaci, pak jste dnes obviněn, že jste příčinou nacionalismu a protekcionalismu. Je to směšné, vážení přátelé. Je směšné toto poslouchat. Na jedné straně je to velký problém, kterému čelíme, protože v jednom má pan Kamal zpravdu. Nárůst nacionalismu a populismu je realitou, protože velká část naší obyvatelstva eh, nevidí Evropu jako řešení, to je pravda ale mladí lidé jsou pro Evropu a na druhé straně velké části populace už Evropu nevidí jako řešení a to je ta skutečná krize, ten, ten generační rozpor, kdy mladí lidé věří v evropskou budoucnost a ti druzí mají s tím problém. A proč s tím mají problém? Pojďme se na to společně podívat. Problém s tím nemá mladá generace, ale ti druzí. A... Takže já si myslím, že lidé mají pocit, že jejich životy už nemají jaksi pod kontrolou ty politici, které zvolili, a to ani na národní, ani na mezinárodní evropské úrovni. Terorismus, daňové úniky, migrační toky, ehm, a e, organizovaný zločin a oni mají pocit, že nejsou před tímto vším chráněni. Zatímco věci jako volná soutěž, e, volný trh e, vidí jako zdroj nerovnosti Zatímco naopak já si myslím, že volný trh a hospodářská soutěž je zdroj příležitostí a pokroku do budoucna. A v tom je momentálně ten problém na evropském kontinentu. A je to takové prostředí, kde e, se jaksi e, e, liší generace, ti, kteří mají pocit, že jejich život už, že si ho nemají pod kontrolou a že ti politici kteří mají eh, jejich životy, jak si ovládat, chránit je a podobně. Eh, takže eh, a ten populismus, nacionalismus, to není jenom u nás. Pan Trump v Americe, u nás od paní Lepenové po Melanchona, já v tom žádný rozdíl občas nevidím prostě všichni hlásají jednu věc a sice falešný pocit bezpečnosti. Oni jsou přesvědčeni, že ploty a zdi vyřeší jejich problém že udržíme problémy mimo naše území, když tam postavíme plot. Že ten plot vyřeší migraci, organizovaný zločin, prostě každý problém vyřeší plotem. A to je špatně jak chcete zabránit klimatickým změnám a jak je chcete udržet plotem mimo území, jak chcete plotem udržet teroristy mimo území, jestliže uh, oni uh, tady jsou, nebo jak chcete řešit daňové úniky nebo daňové ráje jedině nadnárodní politikou, jedině nadnárodními nástroji do budoucna. Je pravda, jsem přesvědčení, že ten strach a zlost eh, části obyvatel eh, je vlastně ovlivněna právě tím, že na jedné straně máme globalizaci celého světa a na druhé straně demokratické politiky se de facto rozvíjí pouze na národní a přímo místní úrovni. A tato nerovnováha, a taky v důsledku krize v roce 2008, kdy trhy byly světové, ale naše trhy ne, eh, tak v tom je slabost Evropy, která čelí Putinovi, Erdoganovi a podobně. Takže já si myslím, že pokud chceme pozitivně reagovat na strachy našich občanů a Eh, aby měli pocit, že znovu dostali své životy pod kontrolu, tak potřebujeme evropská řešení, evropské kapacity, co nejrychleji. A nejsem to a, a, a není to proto, že bychom chtěli eh, jaksi kontrolovat národní demokracie, my je chceme doplňovat. A podle mého názoru jedním slovem můžeme říci, že Evropa není zdrojem, ale naopak obranou před nekontrolovanou globalizací. A Evropa je také eh, lékem na rakovinu nacionalismu, který dnes se šíří Evropou. To je podle mého názoru správná analýza. A myslím, že vy jste na to odpověděl seznamem konkrétních návrhů. A já tam vidím tři hlavní návrhy. Za prvé ta unie, Evropská obraná unie je to poprvé, poprvé v roce 40 54 to zamítlo francouzské národní schromaždění. Je dobré, že to teď tedy bere Francie zpátky, tuto chybu. Dále v roce 2003 byl navržen takový postup a já jsem velice rád, že e, nyní i polská a maďarská e, vláda s tím souhlasejí, takže pojďme, buďme poctiví vůči sobě nemůžeme stále spolehat na to, že američané budou řešit naše sousedství. My si svoje sousedství musíme řešit sami. A dále, pokud bude Trump zvolený, tak si nedělám iluze o jak si jejich vůli toho zhostit. A dále skutečnou vládu pro euro a ekonomiku Gianni Manfrede, my nemůžeme pokračovat tak jako teď. Eh, eh, eh, pakt růstu a stability, prostě to situace je taková, že jedni říkají, no jo, to nevadí, pakt růstu a stability nám nevadí, protože my ho neaplikujeme. A, a druzí zase říkají, že mm, mm, my zase taky ne. Eh, zpráva pěti předsedů se, spolu s ministry financí, s fiskálními kapacitami v eurozóně. To všechno je potřeba prosadit co nejdříve, protože eh, to divadlo s paktem růstu a stability nemá žádný smysl a ztrácíme kredit eh, vně Unie a konečně společná migrační a asilová politika, která musí být přijata co nejdříve. Máme možnost eh, toho dosáhnout. Eh, já si myslím, že prostředí proto je vhodné. Pojďme se podívat na Brexit. Brexit já eh, nepovažuji za problém, ale za příležitost. Proč je to příležitost? Je to příležitost, protože britská vláda chce z Brexitu udělat úspěch a to je správné, to je dobře, to je jejich povinnost ale taky my máme své povinnosti. A naší povinností a odpovědností je z Brexitu udělat úspěch pro Evropu, pro naše občany evropské. A je to příležitost skoncovat s šílenou složitostí našich institucí. Takže na závěr bych řekl, pane předsedo, že podle mého názoru Brexit není žádný trest, není to žádná odplata, podle mého názoru je to otázka zdravých vztahů mezi Británií a Evropou a je to otázka toho, jakou u Evropu chceme, jakou Evropskou unii chceme do budoucna. Takže moje poselství dnes je jasné a tím skončím. Pojďme eh, skoncovat s kolektivní depresí na obou stranách kanálu La Manche a pojďme využít tuto příležitost, eh, ne abyste, jak říkáte někteří, eh, potrestali Evropu, ale abychom eh, vytvořili novou Evropu. Já jsem to viděl, ano, můžete se posadit. Pane Frostate, pan poslanec Betten Eh, náleží k frakci, eh, eh, která se neustále stěžovala na překročení času, ale chce se vám chce položit otázku. Souhlasíte? Prosím, pane Betne. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Frostate, Nejdřív vám blahopřeji eh, k eh, jmenování eh, do nové funkce, mm, do řízení jednání za parlament v oblasti Brexitu. Vždycky konsistentně říkáte, co čemu věříte, říkáte, že Evropa musí tlačit vpřed všechny ty věci, které jsme v, referendu, v kampani o referendu slyšeli, že se nestanou, ale my jsme věděli, že se nestanou, tak teď se dějí. Myslíte si, že Británie by měla odejít z eh, Evropy co nejrychleji, že článek 50 je příliš eh, protáhlý eh, proces. Měli bychom mm, opustit co nejrychleji, tak aby vy jste mohli dělat, co chcete a my bychom mohli dělat, co chceme. A pokud vám můžeme nějak pomoci, já jsem napsal malou knihu o tom, jak se to dá udělat rychle, rád vám ji věnuji po zasedání. Nejdříve děkuji váženému panu poslanci eh, za pozitivní eh, eh, jmeno, hodnocení mého jmenování. To je poprvé, co od vás slyším něco pozitivního a vaší otáz, odpověď na vaši otázku je ano. Pan Zelik se hlásil k jednacímu řádu. Děkuji. Pane Šulce, já jsem se chtěl zeptat, jak to vidíte s tím dodržováním času. Eh, tady to bylo teď několik minut, kolikrát už se zvonil po deseti vteřinách. Já to pochopím, ale uvítal bych, kdybyste eh, používal eh, stejné měřítko. Pane Zoliku, nevím, jak často býváte na plénu, když nevedu to plénum ale já jsem často eh, kritizován eh, ne protože nedodržuji čas, ale i protože eh, dodržuji i u vás jsem velkorysý, protože jsem přesvědčen, že při takovéto rozpo, ro, tedy předsedové frakcí, kteří hovoří, jako pan Bebe, přes, 200, za, přes více než 200 lidí, nebo pan Pitala přece 190 lidí, potřebují prostě o několik vteřin více. To platí pro všechny šéfy frakcí a já určitě při takové debatě eh, budu eh, velkorysý, jako paní Harms i u paní eh, A, Jak to jistě ví velmi komplexně. Slovo teď není dostává paní Cimr. Já vám děkuji, pane předsedo, i za to, že uh, už uh, oznamujete. Ne, to jste mě nepochopila <laughs> správně, že chci přibouřit oko. Musím se rozhodnout. Jde uh, o to zachovat status quo a ty chyby v evropské správě a potom tedy selhat? A nebo o, o novou, demokratičtější, sociálnější EU? To je otázka, kterou si musíme klást. Z našeho pohledu Evropský dům eh, musí být od základu sanován. Ale eh, pouze eh, znovu omítnut. Ten Evropský dům musí být znovu obyvatelný, musí být obyvatelný pro občany s trvale udržitelnou eh, mými pracovními příležitostmi eh, s eh, perspektivami do budoucnosti pro mladou generaci s bojem proti bezdomovectví a chudobou ve stáří. Proti tomu příliš nepostupujeme. My nevěříme, už ani nevěříme tomu, když tady v parlamentu nebo jinde přichází ohňostroj slibů protože zatím eh, nikdo neřekl jasně, že dosavadní koncepce Evropské unie a sice eh, sázet na globální konkurenceschopnost a především eh, na to, že to nakonec odnesou občané, že ponesou dluhy, že ponesou eh, zátěž ve svých národních rozpočtech, eh, že budou muset eh, snášet škrty v národních rozpočtech, privatizaci veřejného vlastnictví a veřejných služeb. Ale o to tady přesně jde. Když toho nezměníme, když nezměníme tenhle pohled uvnitř Evropské unie, potom se točíme v kruhu, potom eh, se kočka kouše do ocasu, protože eh, nemůžeme hovořit o větší sociální eh, zabezpečení, o více pracovních příležitostech, když tady nehovoříme o v nechráněných pracovních místech, jak můžeme podpořit zaměstnanost mládeže. A potom, když se tady klade otázka, proč tady eh, čelíme eh, rostoucímu nacionalismu, eh, rostoucímu se obratu k národní odpovědnosti. Má to jednu jedinou příčinu. Ať vlády sami nepropagují ten národní, tedy to obrácení se k nacionalismu právě eh, pravicoví populisté a pravicoví nacionalisté dostávají eh, prostor, kteří eh, by radši rozbourali ten společný základ Evropské unie. A to je, myslím, jedno z největších nebezpečí, před kterými stojíme. A já si myslím, že na ně jsou jenom dvě reakce. Za prvé, nastavit unii opravdu demokraticky, skutečně ji demokratizovat. Tady nestačí ten návrh, eh, aby se členové komise eh, budoucna, do budoucna ucházeli eh, o zvolení ve volbách. To vůbec nestačí vzhledem k evropským občanským iniciativám. Žádný z těch návrhů z evropských iniciativ vlastně nebyl respektován. Vůbec jste neřekli, jak to chcete utvářet s občany. Nakonec musíme skonstatovat, že ty otázky, eh, které eh, dnes klademe vás, bychom měli více klást eh, radě. Musíme skonstatovat, že dokonce i váš předchůdce, pan Barroso, masivně přistoup, přispěl k tomu, že kladení otázky ohledně toho, kdo vládne Evropské unii, vlastně většina občanů odpoví na tuto otázku. Jsou to lobbyisté, nejsou to demokraticky zvolení zástupci. A na tom troskotá i vaše Evropská komise. Podívejte se, ne, nestačí kvalifikovat pana Baroza za lobbystu, ale udělejte spíš něco opravdu pro toto. Pochopte, že občané chtějí být zapojeni, že chtějí být zahrnuti, že nechtějí, aby se rozhodovalo um, Mm, za jejich eh, zády. Já jsem tady eh, dnes slyšela slovo výzvu, výzva alespoň pětkrát, ale koho vyzýváte? My musíme něco dělat, vy musíte dělat něco jako komise a rada musí něco dělat. Bude teď všechno lepší, protože eh, Brexit prošel v referendu. Můžeme teď dělat něco, co jsme nedělali, nebyli schopni dělat předtím? No to jste mohl dneska říct. Hovoříme tady o eh, společném eh, pojištění eh, nezaměstnaný, hovoříme tady o společné evropské minimální mzdě. To jsou otázky, které je třeba si klást. Čekáme více, čekáme konkrétní věci a potom budeme také připraveni. A ještě jenom jednu připomínku, pan předseda přerušuje prosím, eh, přestaňte eh, v levici eh, házet do jednoho pytlet s těmi, kteří jsou pro stavění plotů a války. Tam nikdo z levých nepatří. Za frakci zelený dostává slovo nyní paní předsedkyně Harms. Vážený pane předsedo, vážené občanky a občané Evropské unie, za naši eh, frakci vždycky, co se eh, projednává v dané době, je Evropská unie s jejími výsledky i s jejími slavými stránkami. Eh, musíme znát stále lepší odpovědi na nacionalismus a v Evropské unii za 60 let jsme se eh, dověděli, že společné eh, zájmy jsme schopni hájit lépe společně a naše hodnoty jsme eh, schopni lépe bránit společně, tak tato Evropská unie je pro nás také odpověď, odpovědí jasnou i v znepokojivých dobách globalizace. Já vím, proč ta touha paní Mongerini a dalších na, mm, po větších kompetencích v Bruselu je větší ale všechno eh, má svou dobu. Já jsem přesvědčena o tom, že eh, my ne, eh, pod, nemusíme teď jednat o institucionálních změnách, ale dnes musíme znovu získat důvěru v Evropské, Evropskou unii a její politiku konkrétními kroky musíme získat eh, důvěru nejen v Evropskou unii, ale i pro evropskou eh, plurální liberální společnost, protože to je eh, samým, v, samých, v samém základu vývojem z posledních letech ohroženo. Kde chtějí vidět zelení konkrétní kroky tak, aby lidé mohli získat znovu důvěru ve společnou evropskou cestu? V posledních letech jsme byli svědky toho, jak eh, malá část eh, lidí, eh, která po celém světě je na útěku, se protloukla až k nám. Viděli jsme, co to je ten pro globální problém uprchlictví, i když se k nám dostal jenom v homeopatických dávkách. Od té doby se v Evropské unii dohadujeme o polarizaci EU, polarizace um, se tím prohlubuje vlastně eh, evropské politiky. A já chci říci eh, za naši frakci, že jsem přesvědčená o tom, že evropské eh, státy musí lépe dostat své mezinárodní povinnosti přijímat uprchlíky. Ale pohled do Afriky nebo i do Sýrie a, a kdybych se modlila, tak bych se opravdu modlila za to, aby tam vydrželo příměří. Prostě pohled na jich od našich hranic nám ukazuje, že i mimo Evropskou unii toho musíme dělat mnohem více, mnohem spolehlivěji. Nejenom vytlačovat ty problémy, když nemáme lepší koncepci pro politiku v Africe, když nemáme funkční azylovou a přistěhovaleckou politiku, tak ty problémy, se kterými jsme se seznámili za poslední rok, v dohledné době se znovu vrátí a obávám se, že s mnohem větší silou. Dámy a pánové, se o solidaritě v EU se toho dnes hodně namluvila a já si myslím, že solitární odpovědi na neštěstí jiných, jak je hledáme eh, stále častěji od minulého roku, budou těžší, pokud Evropská unie nebude solidární uvnitř. Eh, kdyby eh, eh, chyběl blahopit, kdyby se zachraňovaly jenom banky, ale ne školy a nemocnice, kdyby naše hranice nefungovaly, a byly otevřené teroru. Je tolik zdrojů eh, znejištění, kterými se musíme zabývat a dívám se teď směrem na, na Bratislavský summit. Nezvládneme to sami. Eh, nemůžeme předstírat svými odpověďmi, že to jde bez eh, spolupráce vlád ze členských států. Investiční plán, pane Junkře, o kterém jste hovořili, je dobrý, ale je příliš těsný. A pokud je o nezaměstnanost mládeže, tak je dobré se o ní zajímat, ano, ale potom eh, nabízet eh, odpovědi prostřednictvím Interrailu, no pane kolegové, bře, to eh, opravdu nepůjde, i když si myslím, že Interrail je dobrý. Daňová rovnost a řešení obtíží e, paktu stability e, v souvislosti s nezaměstnaností, nezaměstnaností mládeže. O to musí jít. Já si myslím, e, že jeden z, když se podívám na jeden z velkých zelených projektů, a sice klimatickou unii, když chceme vzít Paříž vážně, nejenom ji rychle ratifikovat, tak budeme sázet na efektivitu obnovitelné energie Díky tomu můžeme probudit hospodářskou tematiku ve vš- různých zemích, ale je třeba to důsledně promýšlet. Dámy a pánové, jako zelení jsme vždycky připraveni eh, ty velké eh, výsledky Evropské unie v oblasti ochrany eh, spotřebitelů, ochrany dat, ochrany životního prostředí dále chránit. Pane Junkře, my očekáváme, a to musíte brát eh, vážně, když eh, tyto eh, výdobytky pro občany, pokud jde o CETu a TTIP, nebudete bránit a nebudete dále rozvíjet, tak ztrácíte důvěru občanů mnohem více, než by vám mohlo být milé. Děkuji za pozornost. A slovo nyní za FDD dostává pan Faráš. Děkuji vám. Tato výroční tradice projevu o stavu Unie samozřejmě byla zahájena vaším předchozem panem Barozem a teď je možná dobrý, dobrá příležitost a asi celá sněmovna mm, poblahopřeje panu Barozovi eh, k eh, jeho nové dobře eh, placené práci v Goldman Sachsu. Není to úplně skvělá věc Ať se stane eh, cokoliv, eh, pane eh, Junkře, velký, velcí kluci se o vás postarají. No, když jsem vás vyslechl dneska, tak jsem opravdu rád, že odcházíme. Je jasné, že jste si nevzali žádné ponaučení z Brexitu. Naopak, bylo to ten běžný recept více Evropy. V tomto konkrétním případě eh, více vojenské Evropy, evropská armáda, a společná obrana a dokonce už tady lidé říkají, no, američané už tady nebudou, budeme muset stát eh, samostatně eh, se svými vojenskými strukturami. Já nevím o žádných mírových projektech, ale myslím si, že je to velice nebezpečný posun a nezmění se to. Rychlý nárůst opozičních stran po celé Evropě se tím nezmění. Eh, střední, eh, země střední a východní Evropy nepřestanou odmítat migrační kvóty paní Merklové a myslím si, eh, že se máte těšit, se můžete těšit na spoustu dalších referent. A pokud je o Brexit, ano, máte asi pravdu, když trochu kritizujete britskou vládu, která, souhlasím, by se do toho měla pustit ale je zřejmé, že Evropská unie se do toho pustila. Už jste jmenovali eh, vaše rozhodové právníky a jménem Evropského parlamentu tady máme pana Chifrovstata a to je člověk, který bude vyjednávat o Brexitu. A pokud byste si eh, představovali tuto budovu jako chrám, tak pan Frovstat je tady nejvyšším knězem, to je fanatik je dokonce jediný eh, skutečný nacionalista v, tomto, v této místnosti a eh, jste to vy, tvrdě chcete eh, vlajky, hymny, armády. Vy jste v euronacionalista a já si opravdu myslím, že toto jmenování je takovým vyhlášením války vůči jakémukoliv smysluplnému vyjednávacímu procesu, pokud budete trvat na dogmatu a říkat, že bezcelní vzájemný přístup na jednotný trh musí znamenat volný pohyb lidí, tak nevyhnutelně nás donutíte k odmítnutí, k odmítnutí obchodu podle pravidel VTO. Británie na tom nebude tak špatně, protože to bude mnohem lepší než to, co máme teď ale pro stovky tisíc eh, dělníků v německých automobilových továrnách a francouzských výrobců vína jsou to velice špatné zprávy, protože jsme jejich největším trhem se kterým, eh, se kterým eh, velmi ziskově obchodují. A já bych řekl, že to, co potřebujeme, co opravdu potřebujeme, je eh, smysluplný eh, přístup na základě selského rozumu a tento parlament by měl uznat, že udělal chybu a měl eh, nalézt někoho, kdo má rád Británii k vedení těchto jednání. Slovo nyní za ENF eh, dostává paní Lepen. Tak, pane Junkere, Jenom málo kdy jsme si vyslechli projev eh, takového typu, prostě bez eh, jakéhokoliv, bez jakékoliv vize, takový rovný encefalogram. Vypadá to jak takovou, taková pohřební vše nad hrobem EU, ale možná Eh, v podstatě to bylo i docela humorné, když jste se prezentoval jako hrdina boje proti daňovým únikům podniků. Ale vraťme se k podstatnému. Vlastně jste nic neviděl, nic jste neslyšel, eh, nepochopil jste ty obrovské touhy lidí vrátit se k nezávislosti a k svobodě. Pan Weber tady hovořil o tom, co eh, mladí lidé říkají v novinách. Pane Webere, přestaňte číst noviny. Podívejte se raději, jak mladí lidé hlasují. A říkám to velice klidně, protože u nás ve Francii hnutí, jemuž mám tu čest předsedat, je nejpopulárnější právě mezi mladými. Brexit vlastně narušil takové tabu. Britové ukazují, že je možné opustit EU a dokonce opustit tak, aby to pro ně bylo výhodné. Ty katastrofické předpovědi byly lživé. Spojené království se má dobře, ten šok, ve který vy jste očekávali, se změnil v šok plný důvěry, šok z důvěry. Všichni hrozili apokalypsou, která padne na Brity, ale zdá se, že nic takového nehrozí. Další, vaše řešení je prostě na všechno více Evropy. Terorismus, migrace, hospodářství, zemědělství. Spoleháte se na to, že nás Evropa bude chránit ale tady bych tedy skutečně to dala do uvozovek, protože v tuhle chránící Evropu už nikdo nevěří. Je to je taková magická formulace bez jakékoliv síly když vlastně opustíte národní hranice v rámci Schengenu, tak eh, potom zločin vzkvétá. Nelze zvládat imigraci, narůstá komunitarismus, islamismus a nakonec i terorismus. A před čím nás tedy Evropa chrání? Před bezpečností? tím, že nám vnucuje ničivou eh, ekonomickou politiku, kdy se v jižních zemí snaží zachránit euro a ne lidi, tak to vlastně vedlo k zničení mnoha podniků a k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti. Před čím nás Evropa chrání? Před prosperitou? Eh, vy chcete více EU proti vůli lidí a hrozí, že tím jenom poroste napětí. Mimochodem, Eh, pane Junckere, vy jste vyjádřil velké opovržení vůči referendum. Eh, před čím nás tedy Evropa chrání? Před svobodou, před, dom- před demokracií? Je eh, čas udělat krok dál. Lidé v Evropě potřebují nějaký projekt do budoucnosti, nějaký osud a pouze jejich národní společenství jim to umožní. Nechte tedy národy se osvobodit, nechte je spolupracovat mezi sebou, tak jak chtějí, lépe než s Bruselem. Buďte konečně demokraty a nechte národy, aby si sami určili svůj osud. Eh, paní poslankyně eh, Le Pen, eh, pan poslanec Kuben by vám rád položil otázku. Souhlasíte? Will you be calling? Paní Le Pen, voláte tedy pro Frexitu v blízké budoucnosti? Budete hlásat Frexit ve své mm, prezidentské kampani? Já si myslím, že referendum je nejlepším uplatněním demokratických principů a proto tedy už čtyři roky říkám, že uspořádám referendum, aby se francouzi mohli vyjádřit o odchodu Francie z Evropské unie. Slovo nyní dostává eh, nezařazená poslankyně Doc. Děkuji, pane předsedo. Po demokratickém rozhodnutí obyvatele Spojeného království 23. června EU a Spojené království musí najít a vybudovat vzájemné, vzájemně prospěšný vztah, který se bude zakládat na spolupráci, obchodu, bezpečnosti a prosperitě to eh, není důležité jen pro Spojené království, ale také pro Evropskou unii. Jsme pátým největším hospodářstvím na světě. Je to velké odbytěště pro německá auta a dovážíme hodně od francouzských zemědělců. Skutečnost je taková, že Evropa nás potřebuje a proto musíme spolupracovat novým způsobem ve prospěch všech. Spojené království je velkým národem a bude tedy eh, prospívat i samo. Ale Evropa je naším spojencem, takže toto jednání by nemělo skončit nějakým neplodným bojem. Eh, pro severní Irsko opuštění EU znamená vlastně výzvu i výhody. My, byl tady podpořen mír ve severním Irsku a my e, za to děkujeme. Naše hranice pozemní teď bude vnější hranicí EU ale to vše by nemělo zastínit dosavadní pokrok. Severní Irsko v nadcházejících letech se bude snažit spolupracovat s Evropou i ve světem. Chceme ukázat, že jsme vzorem míru a demokracie, že jsme dokázali triumfovat nad terorem a konflikty. Frau Kollegin Dotz, der... Paní kolegyně Doc, pan poslanec Tenok by vám rád položil otázku, prosím. Um, Severní Irsko moudře hlasovalo, protože zůstane v EU. Bohužel zbytek země se eh, rozhodl jinak. Vy jste eh, řekla, že tady vlastně teď budou hranice, vnější hranice EU. Říkáte, že by to mohla být příležitost ale jak by to mohla být příležitost, když to brání obchodu a volnému pohybu lidí mezi republikou a Severním Irskem? Jak to můžete eh, takto vnímat, když eh, to vlastně jenom zhorší problémy? Odpověď. Děkuji, pane Tanuku, za vaši otázku. Severní Irsko skutečně hlasovalo pro to, aby zůstalo ve Spojeném království, eh, pardon, v EU. E já jsem hrdá na to, že jsem ve Spojeném království, které jako celek hlasovalo pro opuštění EU a já tedy respektuji a obdivuji rozhodnutí eh, zbytku eh, svých spoluobčanů. V Severním Irsku je situace taková, že Severní Irsko bude jedinou součástí Spojeného království, která bude mít pozemní hranici s členským státem EU a to samo o sobě bude výzvou. Já jsem si jistá, že například budeme mít společnou e, oblast cestování ještě než opustíme EU a že tuto hranici budeme moci spravovat tak, aby ten pokrok, kterého jsme e, dosáhli, nebyl ohrožen. Děkuji. Děkuji e, paní Doc a nyní za radu ministrů má slovo Korčok. Děkuji, pane předsedo, poslankyně a poslanci. Já pravidla z tohoto místa zastupuji radu. Tentokrát e, nebudu v takovéto pozici, protože celá ta práce na základě e, níž eh, předseda Juncker hovořil o um, práci, která nás čeká, tak bych chtěl jménem slovenského předsednictví říci, že děkuji za pozitivní agendu. E, cítím to jako velkou čest, že tady mohu zastupovat slovenské předsednictví a že jsem tedy mohl být přítomen, když prezentoval stav, zprávu o stavu Unie. Jsme si vědomi naléhavých témat, které je potřeba e, řešit. Jsme si vědomi těchto priorit a nemusím rozvádět věci, které jsou jasné a bezprecedentní. Ale jestli je tady jedna výzva, se kterou se musíme vypořádat co nejrychleji, je nejistota. Jinak bude Evropa obětí populismu a já souhlasím s předsedou Junkrem, že populismus problémy neřeší, ale vyvolává. Poté, co jsem vyslechl předseda, předsedu Junkra, předsednictví, slovenské předsednictví potvrdilo Eh, principy, na nichž eh, stavíme naše priority, že chceme, aby hmatatelné výsledky naší práce se odrážely na životě občanů a aby eh, se zamezilo fragmentaci. Mnozí zmínili nadcházející schůzi hlav státu a vlád v Bratislavě v pátek. A mm, O co tam jde? Ta myšlenka je naprosto jednoduchá. Hlavy států a vlád se sešly v červnu a po e, britském referendu dospěli k přesvědčení, že je potřeba si otevřeně a upřímně pohovořit mezi sebou o stavu Unie a jak nalézt a, a hledat tedy e, reakci na vývoj ve Velké Británii. Takže samozřejmě názory jsou různé, ale my se toho nemusíme bát Eh, tato diskuse eh, má společný cíl nalézt eh, společné odpovědi do budoucna, tak doufám, že to bude jaksi přínosem setkání v Bratislavě. Bude to takový začátek procesu, který potom bude pokračovat během za šest měsíců budeme oslavovat 60. výročí římské smlouvy a jsou to tři oblasti, na které bychom se chtěli soustředit v nadcházejících měsících. Za prvé je to migrace. Děkuji předsedovi Junkrovi za apel na slovenské předsednictví, aby také přispělo hledat řešení, eh, jak překonat eh, zdráhání některých zemí eh, k přijímání uprchlíků a doufám a jsem přesvědčen, že vytvoříme koncept, kde se všichni solidárně zapojí nějakým způsobem. Dále otázka interní a externí bezpečnosti je nesmírně důležitá a konečně budeme chtít lépe komunikovat o Evropské unii. Předseda Juncker to také uvedl. A konečně, pane předsedo, slovenské předsednictví proto aby přineslo hmatatelné výsledky a abychom implementovali co nejvíce bude možné, tak základ bude implementace mezi eh, dohod, eh, interinstitucionální dohody. A eh, začneme tím, že projednáme dopis, který jste poslal předsedovi Ficovi dnes a a e, připravíme společnou deklaraci s komisí a s Evropským parlamentem o legislativních prioritách. Takže pane předsedo, bylo mi ctí, že jsem e, tady dnes mezi vámi a děkuji za pozornost. <clears throat> E a nyní za frakci EPP dostává slovo pan poslanec Royal pánové předsedové, děkuji eh, za prvé za to, že komise, eh, předseda komise eh, se zamyslel nad základy našeho evropského projektu a že také jednou přesně popsal, s jakými potížemi se nyní potýkáme a že ta odpověď může být jenom konkrétně projekty, které ukazují, že jsme schopni to zvládnout. Rád bych to populi, eh, eh, konkretizoval. Proti eh, populistům pomůže jedině, když budeme důvěryhodní. A důvěryhodnost získáme i za prvé, když ukážeme, že jsme schopni dodržovat vlastní pravidla a vlastní právo. A proto kolegům ze socialistické frakce řeknu, že je třeba dodržovat dohody, pokud je o pak stability, a ne každý týden měnit. Znamená to také dodržovat další pravidla a za to eh, je odpovědná komise a je třeba, aby jednala. A za druhé, eh, eh, neplavat vždycky s tokem veřejného mínění spolu s populisty. TTIP, CETA a další jdeme podle nálada veřejnosti a nebo neměli bychom se starat o to, aby ty věci, které považujeme za správné, bychom také měli, by také měly být prosazeny. A potom Eh, sliby musí být konkrétní, musí být praktické. Co opravdu eh, děláme pro eh, pocit bezpečnosti, pro bezpečnou výměnu dat? Co děláme pro posilování vnějších hranic. Co děláme pro společnou obranou politiku? Na to nepotřebujeme žádné velké eh, modely, ale potřebujeme velmi konkrétní kroky, radši dva, ale eh, lepší, eh, než jenom neustále o věcech hovořit. A za poslední, poslední, posled, neposlední řadě, kdo chce růst v Evropě, musí vytvořit podmínky pro to, aby podniky eh, zakládaly podniky. A tady na každém rohu v Evropě je třeba něco udělat. A vůbec není těžké to udělat. Není pravidel a, a neřídit každý eh, detail. Děkuji a nyní za SAD paní Rodriguez. Yes, Mr. President. Děk, ano, pane předsedo. Evropa musí zůstat tou lodí pro evropské občany, aby měli život pod kontrolou v globalizovaném světě. Cestovní eh, mapa s lepšími eh, řešeními, ano. Ve, jste ve svém vystoupení učinil zajímavé příspěvky v tomto směru, ale Evropský parlament také může přijmout návrhy právě s tímto účelem. Byli bychom rádi, kdyby Evropská rada eh, přišla s eh, řešeními, ale v rámci té hm, cestovní mapy chceme silný sociální pilíř, tak, aby všichni občané v Unii mohli spoléhat na společný soubor sociálních Eh, práv a sociální ochrany. A tento sociální pilíř by se měl opírat o silné nástroje, které budou dávat výsledky. Jsme přesvědčeni, že Evropská unie se musí znovu stát nástrojem ekonomického růstu a konvergence a co se týče politiky soudržnosti, jsme přesvědčeni, že je potřeba dokončit ekonomickou a monetární unii. Děkuji paní Rodriguez a nyní za EKR paní Trebeziu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo komise eh, Junkře, eh, nechci eh, být nezdvořilá, ale jste starý a unavený a opotřebený vlastně eh, jste symbolem té eh, selhávající Evropské unie. A co děláte? Eh, pořád opakujete svoje fráze. Od vás už se vlastně ničeho nového nedočkáme, než toho unaveného potíkání se s problémy, které jste sami způsobili. Já si myslím, že Evropská unie je v těžké krizi Evropsk, eh, stejně jako eh, jsme eh, předtím tady máme krizi euro a její hospodářské dopady, máme tady nezaměstnanost v Jižní Evropě, Brexit, terorismus, uprchlíky a Evropská unie nepřichází s žádnými odpověďmi na tyto problémy. Říkáte, že chcete lépe vysvětlovat politiku, nemusíte ji lépe vysvětlovat, musíte dělat lepší politiku. Evropská unie musí být nyní reformována. A když eh, v Evropská unii, eh, když chceme opravdu eh, nabídnout odpovědi dětem ohledně jejich budoucnosti. A já si myslím, že ausgerechnet pan Frovstat není ten správný, který by nás by měl zastupovat jako parlament při vyjednávání o Brexitu. Já bych o tom bývala jako poslankyně ráda hlasovala, protože on vlastně stělesňuje centralismus jako nikdo jiný tady. Vy odmítáte Evropu a la carte, ale já si myslím, že to je přesně to řešení, řešení pro budoucnost. Já vám děkuji. Děkuji a slovo eh, za eh, frakci Spojené levice dostává nyní paní Ferreira. Obrigado, prezident. Děkuji, pane předsedo pane Junkere, včera Konfederace Business Europe, Konfederace hlavních zaměstnavatelů, eh, představila svoji objednávku na summit v Bratislavě. Eh, netřeba být jasnovidec, abychom věděli, že se tam bude jednat hlavně o požadavcích evropského kapitálu, tak jako na ostatních summitech. A to je hlavní povaha EU jsou to právě tyto zájmy, které obhajuje co se týče lidí, kteří se bouří a chtějí bránit svoji budoucnost, práva, platy, zaměstnanost, tak eh, eh, těch se setkají jen s hrozbami. Eh, podívejme se na proces sankcí proti Portugalsku. Evropu je potřeba zachránit, ale proto je potřeba porazit Evropskou unii, protože Evropa Junkra, Barroza a Goldman Sachs nebude nikdy Evropou pracujících, a národů, které si vydělávají na živobytí vlastníma rukama. Taková je pravda. Děkuji. EU není dokonalá, předseda Juncker to uznává a já vítám některé iniciativy, které uvedl pro um, z- zlepšení tvorby pracovních příležitostí, konektivitu a sociální spravedlnost. Uh, Eh, předseda Juncker také řekl, že Unie má dát občanům eh, více eh, moci a solidarity a navízí Skotsku, aby zůstalo v Unii, aby pokračovalo dál na společných výzvách. Teď ve Skotsku uvažujeme o cestách, jak bránit pozici Skotská, především přístup ke společnému trhu. Eh, skotská vláda eh, se eh, sna- maximálně snaží, aby vůle demokraticky vyjádřená lidem byla jaksi uplatněna a my jsme tady otevřeni různým ehm, cestami, různými cestami vyslechnout skotský lid. Děkuji a nyní za EFDD paní Ferrara. Grazie, presidente. Una... Děkuji vám, pane předsedo. Minulý rok jste nám, pane předsedo Junckere, říkal, že v EU není dostatek Evropy, není dostatek Unie. Teď zřejmě o tom musíte být ještě přesvědčenější. Hovořili jste o ideální Evropě, Evropě solidarity, Evropě, která vyhovuje potřebám občanům. Bohužel tato Evropa je velice vzdálena modelu, který dnes známe. Evropské politiky možná dokázali zachránit banky, ale nikoli řešit migrační toky, nikoli zajistit hospodářský růst pro všechny členské státy. Evropská unie je dnes vnímána jako určitá um, mocenská síla, kde um, elitáři a lobbysté určují, kudy se bude Evropa Eh, ubírat a omezuje se úloha lidové demokracie, ničí se výdobytky sociálního státu, podporuje se divoká liberalizace, eh, která poškozuje trh práce. Tyto politiky potom posilují chudobu, nerovnosti mezi lidmi a společenské nerovnosti eh, situace současných a budoucích generací se neberou na zřetel v evropských politikách. A pokud tomu tak bude nadále, tak lidé budou odmítat takovou unii. Nyní dostává slovo pan Salvini. Ma, l'ennesima farsa. Tak je to už po uh, eh, XT kdy eh, v této unii míru umírají tři tisíce lidí ve Středomoří, je tady spousta nezaměstnaných a říká se nám, že populisté a nacionalisté jsou nepřáteli Evropy. Tady bychom už asi měli opravdu povolat nějakého odborníka, eh, protože pro 500 milionů Evropanů je hlavním nebezpečím islamistický terorismus, kterému vy napomáháte, které, který financujete díky všem těm lodím, které přijíždějí do Evropy, protože to jsou peníze, které nakonec končí v kapsách islamistických teroristů. Přijímáte absurdní sankce proti Rusku, které nás stojí miliardy eur a tisíce pracovních míst. Financujete Turecko, Turecko, které nedělá nic, podporujete nenávist mezi lidmi, když vlastně se vymezujete proti eh, řádně zvoleným vládám Polska a Maďarska, kterým vyjadřuji veškerý eh, respekt. Myslím si, že tohle už by měl být váš poslední projev zde, pane Junkere, protože občané už toho mají opravdu plné zuby a Eh, ti takzvaně populističtí a nacionalističtí občané dnes povstávají. Děkuji a nyní za nezařazené pana Zonenborn. Vielen Dank, šéf. Děkuji, šéfe. Evropská unie se změnila. Eh, když jsem nastoupil do svého eh, do své funkce. Chtěl jsem bojovat za eh, silnou eh, v Evropu se 27 eh, satelitními státy. Ten počet se teď změnil po Brexitu a nadcházejícím vyloučení Maďarska jsem také proto, abychom také zavřeli dveře zvířatům, Irům, pardon, Eh, protože eh, země, která eh, je proti placení koncern, daní koncerny, ukazuje, že jde jenom o Evropu koncernu a nikoli občanů. Proto apeluji na Evropu evropskou vládu. Pane irský prezidente, pokud si myslíte, že Apple vytvoří nějaká pracovní místa v Irsku, zapomeňte na to. Apple vždycky měl jenom jednoho Jobse, ale ten už zemřel, ten se nevrátí. Takže prosím, eh, nechte si poradit, eh, vemte si peníze a eh, utečte 13 miliard eur. Za to si koupíte spoustu iPhoneů, z toho budete mít více daňových příjmů pro Irsko a potom si můžete koupit ještě další iPhone. Ne, je to všestranně mm, přístupná situace, tedy při nosná situace a zapište, zapijte si to viskou. Pane Junkře, potom prosím, mohli byste Eh, požádat německého komisaře eh, mm, eh, mm, Ettingera, aby se každých 90 minut přihlásil se svým mobilním telefonem do německé pevné sítě. To jistě urychlí vyjednávání o roamingu a dalších souvisejících záležitostech. Děkuji vám, pane Zonenborne, za váš proslov i za to, že mě uznáte jako šéfa. To neslyším úplně pořád. Vůbec jsem nevěděl ani, že jsem šéfem takového Eh, na daného člověka. Eh, pan Levandovsky, děkuji. Eh, dnes jsme neslyšeli příliš o optimismu v projevu o stavu Unie, protože pro ně není základ dnešní zeitgeist ne Mm, přispívá k dalšímu oslavování z eh, eh, eh, římských smluv. Evropa je plná strachu a to je vždycky základ pro populismus. Tak to dnes je. Xenofobie a populismus určuje agendu v tón veřejné debaty a určuje, tedy a hýbá lidskými emocemi. Podařilo se spojit všechny, všechny ohrožení s otevřenými hranicemi, Eh, s eh, eh, imigrací. Určitě Nigel Farage tomu přispěl, ale teď je dobře naklonovaný ve spoustě zemích. V této politické sezóně klíčovým slovem pro k evropské duši bude bezpečnost, security. Ve všech pádech od bezpečnost hranic po bezpečnost na trhu práce. A je třeba přijmout tuto výzvu a pustit se do konfrontace, protože pokud v lidské představivosti bude bude eh, představou bezpečnosti, eh, národní bezpečnost, budeme eh, ve ztracené pozici, protože to, to není odpověď na současné výzvy. Je také dobré zde hovořit o samitu v Bratislavě, jezdit tam demonstrovat bezradnost. Místo toho je samozřejmě lepší Eh, hledat společný jmenovatel. Společný jmenovatel ovšem není nutně v tomto případě nejnižší společný jmenovatel. Pane eh, Levandovský, děkuji a máme tady otázku pana poslance Jurka. Přijmete? Prosím. Bez mikrofonu. Děkuji. Pan předseda Juncker neřekl ani slovo o rodině, o, o právech eh, rodiny. A přece teď máme krizu, krizi rodin a podívejte se, mám, vy jste populisti, eh, nebolíte se eh, hovořit, bát eh, se, mluvit o rodině, protože rodina znamená vzájemné povinnosti a o tom nemůžou mluvit populisté. Pan předseda Juncker část si zvolil text svého vystoupení a myslím si, že si zvolil správně tón i text toho dnešního vystoupení vzhledem k ovzduší, které dnes v Evropě panuje. A teď eh, za SAD mluví pan Stanišev. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo, mm, předsedo Junckere. Máte těžké poslání vést komisi v době, kdy nemožné se stává skutečností. Brexit a absence solidarity v souvislosti s migrační krizí jsou eh, jenom symptomy. Abychom pomohli Unii nalézt perspektivy, je třeba řešit příčiny. A tím je skutečnost, že za pět let Barozovy komise sociální Evropa padla za oběť e, úsporným politikám. Vy jste slíbil, když jste byl zvolen předsedou komise, že to změníte. A vy jste řekl, že Evropa by měla mít standard sociální trojité A, ale taková skutečnost ještě není. Eh, a to, co eh, socialisté očekávají od vás a od komise, že budete mít jasnou cestovní mapu, která bude vyvážena a bude vyvažovat svobodnou ekonomiku s jasnými sociálními normami napříč EU. Takže já na vás znovu nalehám, hm, abyste se vážně zabýval otázkou mládeže v Unii. Naše rodiny, je mm, mm, e, našim rodinám je potřeba nabídnout jasný plán pro mládež, více peněz do garančního fondu pro mládež, kultura, školství, ochrana e, dětí, to jsou priority. Jestliže za to začnete bojovat a z toho učiníte skutečnost, pak je velká šance, že mm, Evropa znovu získá důvěru občanů. Děkuji, pane Stanišové, A nyní za EKR dostává slovo pan Cíle. Um, um, Nākošās 12 mēnešus visiem būs uh, viss, ko. Uh, během nadcházejících 12 měsíců všichni dostanou, co chtějí, více sociálních uh, práv a podobně, ale nic neříkáte o mm, eh, implementaci paktu růstu a stability. Proto, aby Spojené království opustilo Unii co nejdříve, vytvořilo, eh, a abychom vytvořili kapitálové trhy jinde než v Londýně. Chcete bojovat proti sociální nerovnosti? Ano, ale když se na to podíváme na no, evropské úrovni, nerovnosti bude více eh, a eh, mladá generace bude hledat lepší životní úroveň jinde v Evropě. Evropská obrana. Vytváříte nový fond, ale neříkáte, jak k tomu dojde. My budeme plánovat naše operace bez účasti Spojeného království a Spojených států. A další věc, vy jste eh, nezmínil ani slovem Rusko jenomže budete platit kompenzace eh, za mm, ztráty mlékařů. Eh, co se týče Krymu, ani slovo o tom, že tady se něco takového děje u hranic Evropy. Eh, vám, pane eh, předsedající Hovoříme tady o stavu Unie, ale měli bychom být konkrétní, neměli bychom hovořit obecně. Zahraniční zadlužení se eh, zvýšilo od roku 2007 v Německu. Teď se prohlubují nerovnosti. Všichni víme, že někdy se nepodaří nebo nebudou hledat řešení pro Německo, protože Německo je Německo. Francie má velký deficit v roce 2015, porušuje eh, roz, omezení eh, schodku, ale zase se nic nestane, protože Francie je Francie. Portugalsko eh, dělalo nejbolestnější změny v celé EU a podle EU musí ještě snížit schodek pod ten daný limit, předepsaný limit. To je hrozný proces pro Portugalsko, které bylo postiženo hanebnými sankcemi. Proč tyto rozdíly? No, protože Portugalsko je Portugalsko. V takovéto Evropě e, žijeme a o tom jste vůbec nehovořil ve svém projevu. Děkuji. Nyní pan Lundgren, jedna minuta. Děkuji. Mluvíme o situaci v EU a přesto, co říkáte, pane Junkere, my víme, že prostě eh, je tady stále eh, nedost stále méně důvěry a to potom vyústilo v to, co se stalo v Anglii. Britští obyvatelé se teď osvobodí od eh, zatěžující Evropské unie a já doufám, že budeme mít co možná nejlepší vztahy eh, s Británií do budoucna. Pan Juncker hovořil o společné eh, vojenské nebo obrané síle. Eh, Švédsko, jak víte, bylo vždycky neutrální zemí a je to i synonymem toho, že si musíme klást otázku nad těmito jednáními. Nechceme být nuceni k takovéto vojenské spolupráce. Ta otázka důvěry, to je otázka, která je velice důležitá v mysli voličů. EU je takovým nemocným pacientem a teď je třeba se zamyslet, jak ho budeme léčit do budoucna. Děkuji a nyní pan Velimsky na jednu minutu. Děkuji, dámy a pánové. Evropská komise eh, dnes eh, v osobě svého předsedy eh, řekla, že jde zde o existenční eh, eh, stav. Já bych řekl katastrofál. Britové správně řekli, opouštíme tuto unii. Dnes nebo někdy během toho týdne bychom měli většinu tohoto domu odsoudit Poláky. Lucembursko je pro vyloušení Maďarska. No, co to je za absurditu? Pamatujete si ještě před několika lety na tomto kontinentu panovalo přátelství. Tehdy jsme navzájem se eh, na sebe dívali v míru a s nadějí. Dnes prostřednictvím eh, centralizace eh, se ten kontinent dře kámen na kámen. Podívejte se, euro, uprchlická politika a já vás vyzývám, pochopte ten signál britského referenda a má to být pryč od centralizace, pryč od britského diktátu, zpět zprávy, eh, eh, k zpra, s právnímu státu, k subsidiaritě a, a tím eh, opět k větší náklonosti k tomuto kontinentu. Děkuji a nyní na minutu a půl Michela Masur. No. Děkuji, paní předsedající. Konečně první základy obrané Evropy jsou na obzoru. To nás těší. Ale nezapomeňme, jak jste správně připomněl, pane předsedo komise, že vojenské prostředky jsou pouze nástrojem zahraniční politiky. A vy jste správně uvedl příklad Syrie. Uvedu ještě další dva. Jaká je naše zahraniční politika vůči Pol- Rusku? Minské dohody nevyjednala Unie, to si vyjednali dvě státy a nad rámec Ukrajiny, na Kavkaze, hrozby vůči pobaltským zemím plynárenská diplomacie ruská, to jsou takzvaná netémata pro Unii. Je neuvěřitelné, že čtvrtstoletí po konci studené války nejsme schopni mluvit s Moskvou jedním hlasem. Druhý příklad Libie. Znovu se stala vstupní branou pro migranty, a e, řádí tam islamistické milice ve snaze obnovy tohoto státu. Spojené státy, Katar, Emiráty, Turecko a Egypt prostě spolu s některými členskými státy si tam dělají svoje. Kde je Evropa? Na moři, ano, tam e, provádí humanitární akce, ale pak je nucena pouze e, e, přijímat rozhodnutí jiných. Bez společné politiky budeme mít další nástroje k tomu, abychom společně nedělali nic. Děkuji. Merci. One minute, uh, Mr. Fleckenstein. Děkuji a nyní minutu pan Fleckenstein. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, milé kolegyně a kolegové, já chci eh, vyjmout tedy zaměřit se jenom na jeden aspekt projevu. Evropští občané mají právo na bezpečnost. Bezpečnost vnitřní hm, i bezpečnost navenek. Proto, pane eh, Junkře, eh, máte moji podporu eh, svým návrhům pro lepší spolupráci tajných služeb i pro společný fond v obrané politice i pro větší spolupráci v této tedy eh, věci, ale mm, musí to eh, vést k větší efektivitě, ne eh, k nesmyslnému většímu zbrojení. Čili tyto aktivity opravdu budou účinné, jenom když členské státy budou opravdu připraveny dát na stůl dodatečné prostředky. Zajištění vnějších hranic, kontrola toho, kdo ji přechází, ano, to jsme všichni tak trochu zanedbali a musíme toho udělat více, ale je třeba eh, dát jednu věc eh, jasně najevo. Není, eh, nejde jenom o uprchlickou krizi. Hm, pomáhá nám tu evropskou krizi to naopak zmírnit hm, při rozdělování uprchlíků a tak dále. Jenom když ty hodnoty naší unie, kterými se zapřísaháme, opravdu všechny vlády vezmou vážně, a když opravdu budeme eh, svojí politikou řešit eh, příčiny eh, toho, proč lidé uprchají ze svých zemí. To ovšem budeme moci dělat jedině, když nebudeme mít strach. Děkuji, pan González Pons. Pane Junckere, Evropa je na tom hůř než před rokem. Atentáty ve Francii, v Německu, v Belgii, Brexit, mafie, které napomáhají Eh, uprchlíkům roste nezaměstnanost, skepticismus, pocit, že ten systém nefunguje. Instituce fungují, funguje komise, funguje parlament, ale co nefunguje, je solidarita mezi členskými státy. A bez solidarity Evropa neexistuje, bez ohledu na to, že fungují instituce. Solidarita je vlastně očkování proti nacionalistickým zájmům. Je to něco, co jsme se naučili za války. Jak jste říkali, pane Jonkře, pane Webre, je to evropský životní styl, ale také je to eh, styl, který je prospěšný pro všechny občany. Solidarita je to, eh, že všechny země se zavazují k určitým závazkům v oblasti deficitů. Znamená to také, že prostě ve společnosti nebudou jedni lidé žít na úkor jiných. Solidarita znamená také, že Východ pochopí, že masivní imigrace je společným problémem. Solidarita je to, že jednotný trh znamená jednotné hospodářství a ne 28 různých hospodářství. Solidarita je jeden za 27 a 27 za jednoho. Solidarita je Evropa a Evropa je jediná možná budoucnost pro Evropany. A proto vám děkuji za váš projev a můžete se spolehnout na podporu mě a také mojí země Španělska. Um, now one minute, madam. A nyní na jednu minutu paní Fajon omlouvám se vám, než eh, eh, vám udělím slovo. Je tu modrá karta na vás, pane Gonzálesi. Souhlasíte s modrou kartou? Dobrá, máte 30 vteřin. Paní Senra. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Pane Ponci, vy si myslíte, že je spravedlivé, že španělská vláda oznamuje další škrty pro nadcházející rok, aby splnila požadavky EU. Vy si myslíte, že tahle opatření nepoškadí na ty, ty nejznevýhodněnější skupiny lidí ve Španělsku? Děkuji vám, paní předsedající. Já si myslím, že Španělsko, jako všechny země Unie, musí naplnit své závazky. Myslím si, že pokud jsme jednotnou ekonomikou, musíme tedy se navzájem chovat k sobě loajálně. Nemyslím si, že Španělsko by mělo být sankcionováno, ale myslím si, že Španělsko by se mělo držet svých závazků vůči partnerům, dodržovat eh, slovo. To je příznak dobrého kvalitního partnera. Děkuji a nyní paní Fajon. Děkuji, paní předsedající. Nedůvěra. Takový je stav Unie ztráta evropské identity. Mnoho Evropanů svoji identitu zapomnělo nebo ji nikdy neznalo, protože příliš mnoho politiků zapomnělo evropské hodnoty, protože jsme nereagovali okamžitě a rozhodným způsobem na porušování našich hodnot a práv mimo Unii, protože nenabízíme sociální Evropu. Naše dlouhodobá vize se musí opírat o solidaritu sociální demokracii a ne o tajné dohody. My bychom neměli eh, eh, být eh, jaksi plnit řešení bezpečnosti a ignorovat problémy občanů solidarita je jádrem Unie a vaše krásná myšlenka, pane Junkre, může pomoci mladým lidem k integraci. My ale potřebujeme optimismus, protože pesimismus problémy neřeší. A všichni e, ti z nás, kteří mají odpovědné funkce, si musí být vědomi klíčových budoucích měsíců a budou skládat účty z toho zrůstu e, eh, populismu. A nyní pan Čeza, eh, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Vaše vystoupení bylo jasné a právě včas. To, co říkáte, představuje světlo e, po dlouhé krizi. Významná členská země řekla ne našemu evropskému projektu a my teď musíme projevit smysl pro odpovědnost. Ze dne na den pozorujeme, jak nedůvěra občanů vůči Unii roste a vy jste to uznal, znamená to, že komise a rada budou muset učinit kvalitativní krok v zájmu konkrétních cílů. Budeme jednat v oblasti několika priorit, bezpečnost, zaměstnanost a další. V oblasti bezpečnosti tam je potřeba eh, významně pokročit. Ochrana eh, hranic, ano, potřebujeme také armádu, zahraniční politiku, která bude opravdu společná. To všechno je potřeba proto, abychom mohli garantovat eh, další léta míru. 60 let míru jsou právě plodem našeho soužití. Nezaměstnanost, konkrétně nezaměstnanost mládeže, překračuje 20%. V, něk- v mojí zemi je to kolem 40%. Investiční plán už přináší výsledky, vy jste jej posílil, ohlásil jste jeho v na, eh, navýšení, to je dobře, pojďme jej strojnásobit, ať se obnoví růst a zaměstnanost. Co se týče ochrany e, našich občanů, Eh, my nemůžeme chránit jenom státní finance, ale také občany. A nic nevyplývá, eh, nemá smysl dělat samity ve třech. Děkuji a nyní paní Van Brent na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Eh, vy jste eh, na začátku říkala, eh, že, eh, pane předsedo, jste, jste říkal, že přijdete s pozitivními návrhy, protože z pohledu naší frakce nemá smysl podporovat depresi po Brexitu. Naopak musíme přicházet s konkrétními odpověďmi na výzvy, které před námi stojí. Říkal jste, že Evropa není dostatečně sociální a já vám musím říct, že celá tahle frakce si to myslí stejně jako vy. Je třeba řešit řešit eh, eh, sociální dumping, chceme řešení eh, nezaměstnanosti mládeže a pozornost mládeže je nesmírně důležitá. Mládež podporuje evropský projekt, ale mládež také podporuje jinou ekonomiku. A to je tak trochu moje kritika. Vy jste tady přišel s dlouhým přání, seznamem přání, s dlouhým seznamem projektu, ale pojďme do do transformačních projektů. Je tady třeba jiné ekonomiky, abychom měli jiná pracovní místa. Pokud máte eh, eh, investovat, tak musíte investovat do, právě do té ekonomiky transformační. Děkuji. Ani pan Sajer, minutu. a biztonságról. Eh, děkuji. Pan Juncker zde hovořil eh, velmi eh, důrazně o bezpečnosti. I EPP eh, je ráda, že tady máme také komisaře pro tuto záležitost. Já bych navrhl, aby parlament jmenoval svoji vlastní Eh, svůj vlastní výbor pro vnitřní bezpečnost. Otázky eh, bezpečnosti eh, a v imigrace se zde prezentovali jenom v, otáz- v rozměru v mm, lidských práv. A já tady hovořím jako maďarský politik. Náš problém je, naše pozice je úplně jasná. Měli bychom jasně řešit problémy tam, kde jsou tak aby eh, um, umožnit těm lidem, aby se co nejvíc eh, nejdříve vrátili do své eh, země. Jsou tady problémy ochrany evropských hranic a to se Maďarsko snaží. Prostě nelze brát lidi, kteří jsou bráni nebo zváni jinými. Nemůžeme povinně rozdělovat podle kvót ehm, musíme v říjnu o tom jednoznačně upřímně rozhodnout. Pane Sajer, je tady na vás modrá otázka od pana eh, Vůčičeho. Eh, přijmete ji? Ano, prosím. Děkuji, eh, paní předsedající. Já nevím, z čeho se tohle mělo postavit, vlastně i jak Eh, tady pan eh, poslanec Fidesu eh, hovoří o lidskosti a může se dívat do očí pana Junckera, když se v Maďarsku vede kampaň proti němu, kde je třeba fotografie pana Junkera vedle Eh, fotografie eh, letiště v Zaventemu po, leteckém, eh, po teroristickém útoku, jako kdyby pan Juncker za to mohl. Tady hovoříte najednou o bezpečnosti, tedy lidskosti. Ano, takže vy jste to trochu protáhl. Máte nějakou reakci? Paní předsedkyně, já jsem v tom neslyšel žádnou otázku. Děkuji a přesouváme se k dalšímu řečníkovi, což je paní Tomáš. Já vám děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych citovala když eh, jednoho básníka, který říká, že láska vyžaduje důkaz lásky. A vaše deklarace lásky Evropě nestačí. Potřebujeme k tomu důkazy. Už tolik let se eh, občané čekají na sociální pilíř, ale už tomu nevěří. Jak, jak můžeme eh, potom mít um, jinou situaci? Eh, čeká se tu, eh, chybí, chybí nám eh, prostředky a to finanční prostředky a to pak vede k jakési nehybnosti. Čekáme aby došlo k vyrovnání mezi politickými projevy a rozpočtovými prostředky, a to prostřednictvím revize víceletého finančního rámce. Eh, každé nové politické rozhodnutí, stejně jako to, které jste dnes eh, oznámil a to, co se týká bezpečnosti, hranic a obrany, musí být následováno novými rozpočtovými prostředky. Není možné krátit eh, investice do výzkumu, to znamená do budoucna na úkor dneška. Eh, tedy eh, třeba záruka pro mladé, tu jste znovu zmínil, ale přitom komise říká, že jsou na to v rozpočtu 2017 vyhrazeno nula prostředků. Eh, takže paní předsedkyně, pane předsedo, pane předsedo komise, potřebujeme nové vlastní zdroje. To je návrh, který je jasný, to znamená jedne vyjednávání s každým členským státem a parlamentem. Děkuji. Kolegové, já vycházím z flexibility, eh, ale také eh, samozřejmě jsem eh, sleduji čas. Takže pan Angel. Prezident de Comissão Europeia, Pane předsedo Evropské komise, já bych vám chtěl poblahopřát k vašemu projevu. Vy jste se zmínil o nejdůležitějších bodech o prioritách a také o nutných opatření. Existuje tady však otázka, kterou bych chtěl vznést a je to následující. Mě znepokojuje populismus a také euroskepticismus. My ve zprávách a v televizi vídáme že je možné pozastavit finanční prostředky a také fondy pro Španělsko a Portugalsko, ale tyto země také hodně obětovaly a oni jsou ochotny dosáhnout cíle. Ale jestliže komise je toho názoru, že musí být potrestán portugalský stát, pak také komise musí vidět, že občané a podniky v Portugalsku nesmí být potrestány, pozastavením vyplácení prostředků. Toto podpoří ve Španělsku a Portugalsku jenom populismus a ty, kteří jsou proti evropskému projektu. Děkuji vám. Pan Weidenholzer, jedna minuta. EU není v dobrém stavu, ale nesmíme být škodolibí. Někteří kolegové neustále tady oslavují svoji škodolibost. My jsme nebyli zvoleni, abychom byli destruktivní. Naším úkolem je řešit problémy. My musíme potíže chápat jako výzvy. Evropa vždy se povznesla, jestliže zvládla své potíže. Ale my nesmíme myslet jenom na problémy problémy jako uprchlická krize, finanční krize a další krize. Musíme se také dívat dopředu. Já si myslím, že je velice pozitivní, pane předsedo, že jste se zmínil o digitální budoucnosti. E, digitální budoucnost vládneme jenom evropsky a digitální jednotný projekt je důležitým projektem, protože zajišťuje práci a zaměstnanost. My také jako Evropané pak budeme moci stanovit eh, světové standardy. Děkuji a nyní pan Karas. Paní předsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové, Pane předsedo Junkre, když jste vylíčil situaci a oznámil jste o konkrétní akční plán, tak jste eh, dostal našemu očekávání, protože jste to správně pojmenoval. Naším problémem je, jak mnozí politikové přistupují k nejrůznějším eh, výzvám, starostem eh, lidí a usnesení EU. Neupřímnost vůči občanům ze strany eh, různých vlád a my bychom eh, neměli jít do kolenou. A je to populismus který eh, vede ke ztrátě věrohodnosti Evropské unie. Summit v Bratislavě musí vyslat signál, že je třeba vystupovat solidárně. Musí znamenat zvrat. Členské státy Evropské unie eh, musí vytvářet tlak pro eh, větší daňovou spravedlnost, zdvojnásobení investičního plánu ve prospěch digitálního trhu, na ochranu uprchlíků, na ochranu společných eh, hranic a na podporu imigrační politiky. Eh, pan Korbet, minutu, prosím. Paní předsedkyně, existují mnohočetné problémy, jimž Evropa čelí a Brexit je jedním z nich. A skutečně to bude jaksi matka všech eh, rozvodů Eh, může potenciálně může to být katastrofa pro obě strany. Seznam věcí, které se musí eh, ošetřit, je obrovský a sáhodlouhý. Každý den se objevují nové, které nebyly zmíněny kampaní za odchod eh, v Británii. Britská vláda zatím nespustila článek 50, protože nemá zatím ponětí o tom, jak chce tyto věci řešit. A ta jedna velká z těchto věcí je, že se chce pokusit zůstat eh, ve v jednotném evropském trhu, kdy ovšem pak musí přijmout všechna společná pravidla, anebo zda chtějí úplně odejít a z toho by vyplynuly tarifové a regulační eh, bariéry pro vývoz. Takže to je skutečně hořká volba, ať si eh, v, v, podle toho, jak si vláda zvolí, tak to bude mít obrovské dopady a také lidé, kteří volili za odchod, budou si moci oprávněně stěžovat, že eh, tohle si nevybrali, že tohle nevolili. Takže eh, skutečně eh, volají, rostou hlasy volající po přehodnocení situace. Děkuji. Je tu modrá karta od pana Šmita. 30 sekund, prosím. Děkuji. A já jsem, se připojuji k jeho tom odsouzení té kampaně eh, za eh, odchod eh, a za sliby, které nemohou být nikdy splněny. Ale musíme zajistit společný britský přístup který bude zastupovat i zájmy Londýna, Gibraltaru, Skotska, Severního Irska. A časový harmonogram musí zahrnovat i flexibilitu, to znamená pluralitu i v rámci Spojeného království, abychom mohli hovořit za Spojené království jedním společným hlasem. Tím naprosto souhlasím, protože tato situace vyvolala eh, cel, přehršel různých problémů, které nebyly nikdy předtím eh, domyšleny a promyšleny a, to mm, nebyly, a nebyly zmíněny těmi, eh, kdo eh, se snaží Británii to tímto způsobem do, dostat z Evropské unie. A až se lidé uvědomí realitu toho, co Brexit skutečně znamená oproti těm slibům, že to vyřeší všechny problémy, že to bude ráj na zemi, tak do té doby budou v Británii mnozí, kteří, kteří budou volat uh, po přehodnocení. Děkuji a nyní má slovo paní Šujka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla parafrázovat pana Webera, který řekl, že bychom konečně měli přestat uh, volat po populismu. A my všichni politici musíme pozitivně hovořit o Evropské unii. Já bych chtěla poděkovat panu Junckerovi za jeho projev. Vy jste hovořil tak, jak bychom my měli měli mluvit v našich národních parlamentech a nejenom v Evropském parlamentu. Je pravda, že důvěra v Evropu se snížila po Brexitu, ale nebyla zničena. Evropská unie nemůže být izolována, nemůže fungovat sama a také její problémy se nevyřeší pouze v Berlíně a v Paříži, ale také v Záhřebu a v jiných státech. Pan Plenkovič, náš kolega, bude novým premiérem v Chorvatsku a také Chorvatsko bude přispívat k evropské eh, zahraniční zahraniční politice. Pane Junckere, já bych vám chtěla přislíbit naši pomoc při plnění našich společných cílů. Já bych také chtěla poděkovat za to, že zaměstnanci mají ve všech zemích stejná práva a stejné příjmy. To je solidarita v rámci EU a to je také 16krát zmiňováno v Evropské smlouvě. A nyní paní Toja. protagonisti... Děkuji, paní předsedkyně. Hlavní aktéři v Evropě v současnosti jistě nejsou žádnými hrdiny. Velký úkol spočívá na našich bedrech, abychom určovali dějiny a za několik let budeme moci zhodnotit, zda se Evropa dostala z té největší krize, zda se obrodila a nebo rozpustila. Pan Juncker plným právem na to upozornil. Dnes nejde o politickou chroniku, o každodenní dění, ale jde o důležitou historickou fázi, v níž žijeme a nemůžeme dále eh, vyčkávat ani v případě Brexitu, ani v případě eh, změn v oblasti politiky, zejména hospodářské politiky. Je přece jasné, že pakt růstu a eh, stability není vytesán do kabiny mene e, potřebujeme další opatření a na adresu pana Webera bych chceme říci, že e, se tento pakt e, povyšuje nad občana. Ještě dvě věci. Daňová spravedlnost. To je první krok při potírání daňových úniků. Byl předložen návrh pojištění proti nezaměstnanosti, dále kroky v oblasti sociální politiky. Jistě podpoříte, že usilujeme o práva těch nejslabších. Chceme realizovat eh, návrh, který by se měl stát hlavní vlajkou evropské politiky. Jedna minuta, pane Bulman. Pane předsedo komise, vy jste právě řekl, že mnohé nefunguje v současnosti v Evropě tak, jak by mělo fungovat a v mnoha oblastech postrádáme nutný projev solidarity. I když naše frakce právem říká, že máme odvážný program. Je třeba pokračovat dále a usilovat o upřímnou Evropu. Víme, že e, e, mnohé nejde, mnohé naráží na překážky na národní úrovni. Rád bych zopakoval návrh, který v souvislosti s diskusí o paktu stability a růstu předložila před lety má frakce. Je třeba zajistit, eh, aby eh, země bojovala skutečně proti nezaměstnanosti a nevytvářela byrokracii. Je to rozdíl, zda nějaká země investuje do moderních eh, technologií a nebo je to jako v době kamene. Je to přece rozdíl, zda nějaká země solidárně pomáhá poskytovat uprchlíkům nový domov domov, anebo eh, se tomu brání a nehne prstem. Já si myslím, že je tady značný potenciál pro tvůrčí přístup. Musíme změnit finančně politické nástroje, aby se mohla komise zhostit inteligentního eh, řízení. To podporujeme očekáváme inteligentní návrhy. Paní Garcia Perez, minutu. Děkuji, paní předsedkyně evropské hodnoty se vytrácejí, rostou, roste národní egoismus, nadále pokračuje krize. To je rezimé v Evropě. A my toto musíme změnit. My musíme společně se snažit jenom tímto způsobem zachráníme Evropu. Migrační krize, finanční krize a další krize můžeme řešit a vyřešit jenom tehdy, když budeme jednat společně. A nyní nastala chvíle, kdy komise pod vedením Junkra musí vystoupit a také povolat k odpovědnosti ty, kteří vždy všechno blokují. Není to eh, zrovna pohodlná věc, eh, ale my potřebujeme sociální pilíř, my potřebujeme práva pro naše zaměstnance a my nemůžeme jednoduše zablokovat fondy pro Španělsko a Portugalsko. My s vámi chceme spolupracovat, když budete předkládat své návrhy a dodržovat své sliby. My nemůžeme jednoduše dopustit, aby evropský eh, sen se vytratil. Děkuji. Děkuji vám, kolegové. A celá řada kolegů se hlásí také do Catch the Eye a vy chcete předložit modrou kartu nebo se hlásíte do Catch the Eye. Takže my vás zařadíme na seznam. A nyní dostane slovo pan Kyotoš. Jedna minuta. A já budu přesně dodržovat a hlídat dodržování času. What, was the name? sorry, it's yeah. <laughs> It's my pronunciation. You have one minute from now. Thank you. Může se to moje výslovnost. Takže, paní předsedkyně, mám eh, dva takové podněty. Musíme vyjasnit naše vztahy eh, s Tureckem, což je klíčová země, s níž bychom měli rozvíjet eh, spolupráci. Ale nemůžeme si myslet, eh, že Turecko vstoupí do Evropské unie. A jenom to tímto způsobem držet ho na háčku eh, v nejistotě Eh, tak eh, tím budeme jenom povzbuzovat exitové situace v jiných zemích. Takže přestaňme myšlet na vstup Turecka. To za prvé. Za další, eh, evropský rozpočet byl v posledních letech bohužel zkrácen, snížen. A přitom máme více výzkumu, inovací, evropský program na zaměstnání mladých. Já myslím, že je to možné, ale musíme najít politickou vůli. Děkuji. A pan López Aguilar na jednu minutu má slovo. Gracias, señora presidenta. Señor Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, vy jste řekl, že se nám nedaří lépe než před rokem a od té doby, co se vedla debata s panem Barozem o stavu Unie, tak musím říci, že se nestalo nic horšího než Brexit a také nyní nedochází k solidaritě, dochází k rozvodu a nadále se pořád hovoří a nenásledují žádné skutky. Ale je třeba provádět skutky a musíme také ukazovat daleko větší rozhodnost a váčeň, neboť tento růst je jenom rachitický. Junckerův plán nefunguje. Máme obrovské obrovskou nezaměstnanost mládeže a také záruka pro mládež nefunguje a solidarita se nedodržuje. Portugalsku má, Portugalsko má být nyní potrestáno a obě dvě země, včetně Španělska, jsou proevropské a to se nyní také ničí. My musíme zaujmout odpovědnost vůči uprchlické krizi a nyní bude se konat referendum v Maďarsku a my máme EU, ale nemá vůči roli. Vy jste se pravděpodobně také všiml toho, že máme problémy s časem a s hodinami. Takže paní Ford nyní. Děkuji. Pane Juncker, zmínil jste eh, tu strašnou eh, eh, vraždu pana Jeseka je to opravdu eh, zločin z nenávisti, byly za to za, za, zatčeno bylo šest lidí, ale jsou tu stovky eh, dalších eh, lidí z sexu, kteří jsou skutečně jednotně odsuzují tento zločin. Drtivá většina Britů si přejí pokojné vyjednávání budoucích vztahů s Evropou. A Eh, existují eh, hluboké vztahy mezi eh, Británií a Spojeným královstvím. Pokud takto vytrhneme ehm, Spojené království, tak to bude mít ekonomické následky v celé Evropě. Vyjednavači z obou stran kanálu ehm, La Manche musí ehm, si dát čas, aby to nastavili dobře. Paní Georgieva,

pane předsedo. Situace v Evropské unii je obdobná, je spolupracující. Já jsem před dvěma lety pro vás hlasovala, protože jste nám jako hlavní prioritu sliboval reformu autorských práv, kdy zmizí národní hranice, velký digitální potenciál a bude s naší, abychom si lépe rozuměli. A dnes prezentuje komise pravý opak eh, v oblasti autorského práva. A vy dnes říkáte, že vydavatele je třeba eh, platit za eh, ty články. To určitě ne. Všechno by bylo naprosto složitější pro evropské společnosti, aby obstály i v globální konkurenci. A eh, bylo by méně propojení mezi vydavatelstvími, menší diverzita médií. Evropský parlament několikrát tyto návrhy zamítl. Děkuji vám a nyní pan Epidioš. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně to, co nám právě řekl pan Juncker, to je jenom opakování analýz literárních a filozofických takže jeho ambice jsou nedosažitelné. Jak můžeme dosáhnout eh, sloučení a Eh, vytvoření společného Kypru, když se k tomu EU nevyjadřuje a jestliže také EU dělá stejnou politiku jako USA. Jak můžeme zachovat evropskou životní úroveň, jestliže v Řecku a také jinde eh, tam je tisíce muslimů a oni tvrdí, že chtějí zavést šariu po celé Evropě. A jak se můžeme vypořádat s nezaměstnaností mládeže, když pan Juncker sám řekl, že musí přicházet z třetích zemích eh, talentovaní mladí lidé. A jak může být hrdý pan Juncker na Frontex, protože Frontex je jenom silničním policistou pro ty, kteří přicházejí do Řecka. My potřebujeme změny pro Evropu, ale ale na základě zájmu zemí a ne na základě obsesí, které existují vůči EU. Děkuji vám a nyní končíme postup HDI. A za komisi má nyní slovo pan předseda Juncker. Prosím, pane předsedo Junckere. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych vám chtěl srdečně poděkovat za rozpravu. Také za to, co bylo pozitivního řečeno o komisi a to negativní jsem také slyšel, ale myslím si, že to neplatí pro všechny body a nemohu se nyní věnovat jednotlivým argumentům z časových důvodů. Děkuji také za souhlas ze strany velkých frakcí. Chci se vyjádřit Turecku, protože to, to jsem nemohl zmínit ve svém projevu. My nadále se nalézáme v intenzivních jednáních s Tureckem o vízové otázce. A já vás chci ještě jednou připomenout, že liberalizace vízové politiky nastane až když Turecko splní všechny podmínky. Já nás vyzývám, abychom v určitých bodech byli určitým způsobem trpělivější, protože Turecko také řeší závažné otázky, které doufám vyřeší, ale pravděpodobně to nezvládne během stanoveného časového rámce. A potom potom bez antiteroristického zákona nebude možné schválit či se zaměřit na liberalizaci víz s Tureckem k určitému datu. Já jsem velmi rád, že skoro všichni zde se zasazují o posílení sociálních práv v Evropě. Vy víte, že probíhají konzultace o pilíři, o sociálním pilíři a my výsledek těchto konzultací vyčkáme a potom předložíme naše návrhy. Děkuji také za to, že jste vzali v potaz, že chceme také zdvojnásobit prostředky v Evropském investičním fondu. Také parlament zde musí eh, splnit své úkoly, aby se mohlo rozhodnout. A toto platí také pro digitální agendu. I zde musíme spolupracovat bok po boku. Ještě jednou vám srdečně děkuji, pane předsedo, za rozpravu. A nyní se dostáváme k závěrečnému kolu rozpravy a nyní jako první pan Carianopoulos za nezařazené. Χειρότερη κατάσταση της Ένωσης ομολογείται. Vážený pane Junkere, vy jste přiznal, že v Evropské unii je situace v současnosti spíše špatná. Zemědělci nemohou pracovat na své půdě, vládne tu krize, uprchlíci, nezaměstnanost v Řecku i v jiných zemích. A řekl jste, že to není nebezpečí pro Evropskou unii, ale je to nebezpečné pro jednotlivé národy. A na Blízkém eh, východě a v Africe chceme intervenovat. To znamená eh, eh, další oběti a další oběti. Uprchlíci nemohou opustit Řecko a sociální demokraté, pan Hollande, Renzi, Cypras eh, hovoří o paktu stability a růstu, nepožadují navýšení mest a platů. Eh, pravý opak, vy chcete utlačovat obyvatelstvo, Není možné zlepšit situaci v Evropě, protože kapitalismus vede k dalším obětem a když není možné zlepšit systém, jeho třeba zrušit. Pane předsedo, tato Evropská komise nefunguje dobře, není k ničemu, protože evropští občané jsou vystaveni islámskému teroru a násilným útokům. Podporujete režimy na Ukrajině, palestinský eh, úřad i režim v Ankaře, protože to podkopává demokracii v Evropě. Eh, mnoho lidí je nezaměstnaných a za to všechno platí evropští občané. Evropská unie a její elita jsou k ničemu. Eh, budete muset odstoupit. Pokud neodstoupíte, tak prosím, aby jste neuskutečnili liberalizaci víz ve vztahu s Ukrajinou a Tureckem Řeckem. Ti migranti, kteří jsou již v Evropě, eh, musí odejít. Eh, Brusel eh, musí být zbaven dalších kompetencí. Nemůžeme hlavně dopustit další islamizaci EU. Bylo mi řečeno v diskuzi o Brexitu, že nebude evropská armáda, nebude nezávislá e- ozbrojená síla v Evropské unii a už ji tu máme. A to nejzajímavější eh, nebylo od pana Junkra, když hovořil o paralelních eh, strukturách velení, ale pan Verhofstadt který řekl že v podstatě Ameriko, odejděte, my to zvládneme sami, ale my nemůžeme, tyto, tyto dvě struktury nemohou fungovat paralelně, aniž by eh, si vzájemně nekonkurovaly. Jakmile máme nezávislou eh, ozbrojenou sílu, tak bude silnější argument k tomu, aby jsme ji začali používat. A já si vzpomínám, pan Verhofstadte za Libě, vy jste vás skutečně to svrbělo, aby Evropská unie se vojensky zapojovala a projekt, který má být o míru a smíření, tak myslím, že to, co se dnes navrhuje, je potenciálně nesmírně nebezpečné. A já si říkám, pokud to předložíte v eh, referendum Evropské unie, jestli to lidé schválí, já myslím, že nikoliv. A nyní má slovo paní Hans. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla něco říci k Turecku. Téměř každý den hovořím s kolegy z Turecka, ale i s kolegy z Ukrajiny. A myslím, že jedna věc je nadále velice důležitá. Musíme si uvědomit, že demokratického vývoje nelze nikdy dosáhnout zvnější v takovýchto zemích. Ale naší povinností je pomáhat demokratům v těchto zemích na cestě k právnímu státu a demokracii. Týká se to Ukrajiny Ukrajiny i Turecka. Nesmíme se vzdát této povinnosti. Pane Faráži, hovoříte o nás jako o nacionalistech. Za prvé jsem byla velice smutná, když padlo rozhodnutí, že Britové chtějí opustit Evropskou unii. Vy jste právě ten, který Britům namlouval, že eh, není možné čelit eh, zítřejším výzvám eh, jinou cestou, než se vrátit do minulosti. A já vám řeknu, že cesta do minulosti, do včerejška nikdy dobře nefungovala. Je třeba myslet na budoucnost na tomto kontinentu protože eh, tuto budoucnost vyhraje ten, kdo eh, k ní nalezne odvahu. Začíná to přesně tím, že jsme se společně odhodlali na cestu do budoucnosti a já jsem ráda, že to musím říci britskému nacionalistovi jako Němka. A nyní má slovo za GUE paní Zimmer. Dvě připomínky. Já se nedomnívám, že se budou občané Evropské unie eh, cítit bezpečněji, když se bude chovat Evropa jako výrostek, který má zájem o armádu. A o tom prosím přemýšlejte. A vy jste také hovořili o ochraně soukromí. Co si myslíte o tom, že přijde PNR EU s Kanadou a toto je v rozporu s chartou pro lidská práva? Neřeknete, že by se mělo s Kanadou vyjednávat znovu? Za liberální frakci má slovo Kiefer Verhofstadt. Velmi stručně. Rebecca Harms byla šokována slovy, jež zazněla z úst pana Fereče. Mě to nešokuje. Pan Fereče je jak alkoholik, který si stěžuje, že nějaký jiný člověk pije v hospodě. Že si dává eh, jedno pivo v hospodě. Je to absurdní. Na jednu stranu. Na druhou stranu nikoli, protože realita je taková, že nacionalisté a populisté, u, ně, u něm nezáleží na Brexitu, na zájmech evropský, britských občanů ne, a už vůbec ne britského průmyslu. A je to o zničení Evropy. Zničení Evropské unie. To je to, o co jim jde, to je jejich agenda. Proto tu také stále sedí. A je to e, o, o, skutečně absurdní, že jsme napadáni za to, že chceme evropskou obranu. Když přitom samotný americký prezident říká, že se musíme zhostit vlastní zodpovědnosti na vlastním kontinentu a že to nemůže být věčně americká armáda, která to bude dělat za nás. Vy eh, kritizujete operaci v Libii, to chápu. Vy jste byl eh, dobrý přítel různých autokratů světa, včetně například pana Putina. Ja, herr verhofstadt der herr carver wollte ihnen noch eine frage stellen. pan Kava vám chce položit otázku. Souhlasíte s tím? Pan Karva. Ano, prosím. Pane předsedo, děkuji, pane Ferroštate. Pane Ferroštate, neznepokojuje vás někdo, kdo prosazuje užší eh, spolupráci eh, eh, vojenskou, přitom jsou tu neutrální státy, Irsko, Švédsko, Rakousko. A co to pak říká o neutralitě těchto států? A v tom nevidím vůbec žádný rozpor mezi evropskou obranou a NATO. Naopak, je to určitý krok vývoje evropského pilíře NATO, tak aby jsme získali kontrolu nad vlastním sousedstvím, nad vlastním prostorem. Milé kolegyně, milí kolegové, zaujměte prosím místa. Ti z vás, co chtějí diskutovat, diskutujte prosím venku a nebo se usaďte v sále. Prosím, za frakci EKR vystoupí pan Kamal. Děkuji vám. Je docela pěkné, že když může člověk hovořit po Forhojštatovi, když jsme, vzhledem k tomu, že jsme překonali, předčili jejich skupinu v, v evropských volbách. Ale já neříkám, že tato e, e sněmovna má prosazovat nacionalismus. Ale když se po, použ- pořád budeme zaměřovat na integraci místo vytváření pracovních míst, tak nakonec e, zaženete voliče e, do náruče těch, kterým říkáte populisté. Spojené království odejde z, e, z Evropské unie. Ale my samozřejmě potřebujeme se vzájemně k tomu, abychom, aby existovala prosperita. To znamená, budeme nadále spolupracovat. Potřebujeme i nadále politiku ve prospěch bezpečnosti a pracovních míst a růstu. Jsou tu zastoupeni občané všech zemí. Ale eh, tohle nebyl projev ústavu Unie. Byla to eh, stejná mantra jako vždycky. Za sociálně demokratickou frakci promluví pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Když eh, naslouchám slovům kolegy Faráže a kolegyně Lepenové, kteří říkají, je třeba eh, pomoci při realizaci Brexitu, tak mě to překvapuje. Oni byli velice přesvědčení a tvrdošíní, volali po Brexitu, po Frexitu a potom nejsou schopni eh, eh, přikročit ke krokům, ale vy za to můžete, protože vy jste svými lžemi způsobili pomílení eh, britských občanů a to eh, bude v neprospěch Spojeného království i Evropské unie a dále chudoba, přerozdělování příjmu, sociální dumping, růst, trvale udržitelný růst. To jsou naše priority. Děkujeme, pane předsedo Junckere. Jsou to i priority Evropské komise. A za třetí, dnes ráno jste hovořili o e, unii kapitálových trhů. Ano, e, v současnosti máme tržní unii a je třeba završit e, unii kapitálových trhů. Musíme pracovat e, na uskutečnění politické unie. To je velká výzva zajistit politickou unii v Evropské unii. Vy řeknete, že pytela sní, ale je třeba, abychom snili a usilovali o e, lepší ideje. Evropská komise spolu s Evropským parlamentem, jak to již řekl Delors, ruku v ruce. Když se spojíme, potom můžeme zvítězit a také uskutečnit své sny. A nyní má slovo pan Weber za EPP. Pane předsedo, pane předsedo rady, mně se líbil dnes v diskusi seriózní věcný tom, protože občané od nás očekávají odpovědi. Jean-Claude Juncker se programem komise může se pustit do práce, protože ho budeme podporovat. Evropská komise a Evropský parlament mohou plnit úkoly. To je první důležitý bod pro tříhodinové rozpravě. A další bod je ten, zdali se pohnou z místa i členské státy. Rozprava mezi východem a západem v otázkách imigrace a potom také mezi jihem a severem. A potom někdo ještě přišel také s vyloučením jednoho státu a to zní jako mateřská školka. A právě proto rada musí přinést seriózní odpovědi na tyto otázky otázky, jinak občany nepřesvědčíme. A potom jsme obklopeni extremisty zleva zprava a populisty. Já bych k tomu chtěl říci, že u Brexitu já jsem na straně těch, že účinek na Evropu je takový, že u neutrálních průzkumech v EU máme tak vysoký souhlas s EU, jak tomu v minulosti nebylo. Jako například v Německu je to taková e, souznění s Evropou jako v roce 1977, protože lidé po celé Evropě vidí, že nemá problém jenom Berlín či Paříž nebo Řím, ale lidé vidí, že Londýn má velký problém a sice jak se má k této situaci postavit. My zažíváme spory, nejednotnost a dokonce propagonisté Brexitu se vytratili. O Johnsonovi nic nesížeme. Faráž eh, říká, že těch 350 milionů neušetříme, to byla lež a právě proto bychom měli debatu o Brexitu pojednat pozitivně. Jestliže bude chtít vystoupit nějaká země, pak musíme říci, že Brexit je Brexit a také pro Velkou Británii to bude velká složitá situace, ale na to bude muset také reagovat Brexit a bude muset eh, dávat odpovědi na to, proč toto nastartoval. A já také chci říci, že my stojíme za touto Evropou a Brexit také ukáže, že tato Evropa je správná. Pane Weber, poslanec Kober by vám chtěl položit otázku. Patří těm, kteří eh, eh, často odchází. Prosím vás, abyste akceptoval jeho otázku, pan Koben. Děkuji. Pane předsedo. Pane Weber, nevím, jestli jste nedávno navštívil Paříž. Já jsem tam nebyl delší čas, ale pak, když jsem se procházel ulicemi Paříže, byl jsem šokován počtem lidí, kteří na velkých eh, pařížských bulvárech eh, spí na ulici, kteří jsou na ulici. A vy se divíte, že mladí lidé, eh, že lidé podpořili Brexit, ale stejně tak když se podívejte na situaci ve Francii. Souhlasíte? Vlastně nestojí za to dávat populistům stále delší řeční dobu na takovéto otázky. Možná, že bychom to měli zvážit pro budoucnost, ale tento příspěvek jasně ukazuje, promiňte, pan. Tento příspěvek jasně ukazuje, jak pracují populisté a extremisté, obracejí e, pravdu a my zaživ, e, žijeme ve světě, kde existují e, komplexní témata, která musíme vyřešit a musíme jít touto cestou odhodlaně. Pane Weber, v parlamentu Není nikdo povinen akceptovat takovou otázku, kdykoliv eh, máte právo říci ne, že nemáte chutě na ní odpovědět ale otázka byla položena a zřejmě nebyla odpověď žádoucí, takže i s tím se tady eh, musíme eh, vypořádat.